Good morning, colleagues. Um, we can... Dobré ráno, vážení kolegové. Mohli bychom dnes ráno začít s bodem 6. Děkuji za to, že jste přišli eh, ten poslední den. To je vlastně takový tým A, taková první kategorie, ti, kteří chodí poslední den. Děkuji, že jste tady. Začneme tedy prezentací stávající situace od DG Home. Týká se to Evropské agendy bezpečnosti, což je důležité téma. 28. dubna komise přijala Evropskou agendu bezpečnosti, jak všichni víme, která stanovuje hlavní akce na evropské úrovni, které plánuje komise, aby zajistila efektivní reakci na hrozbu terorismu eh, v Evropské unii v roce 2015 až 2020. V této agendě komise prohlásila, že má v úmyslu pravidelně předkládat parlamentu a radě aktualizované informace o implementaci této agendy. A dnes tedy komise bude poprvé prezentovat stav implementace této agendy a já dám slovo paní Amici z komise, aby nám poskytla první informace a následně dáme prostor k poznámkám a otázkám poslanců. Takže paní Amici, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno. E, jak už jste řekl ve svém úvodu, e, Evropská agenda bezpečnosti přijatá v dubnu 2015 e, je téma, na, na něž bude Evropská komise pravidelně informovat parlament a radu. Toto je tedy první z těchto informací a odehrává se po eh, tragických událostech 13. listopadu, eh, které značně urychlily dokončení některých z našich plánovaných akcí. Než přijdu ke konkrétním výsledkům za poslední měsíce, pane předsedo, chtěla bych říci několik slov ke společné povaze nebo sdílené povaze této evropské agendy bezpečnosti, která zdůrazňuje propojenost mezi prací Evropského parlamentu, Rady a komise při plnění akcí z této agendy. Tento společný eh, podíl byl velmi zdůrazněn Evropským parlamentem, zejména v posledním usnesení z července letošního roku. Společné názory panují mezi institucemi také e, na obsah této agendy a tudíž také na prioritní oblasti, kde je třeba jednat v nejbližších pěti letech. Mohu říci, že právě tato společná povaha je sama o sobě úspěchem této agendy a v post-lisabonském prostředí konstruktivní dialog a spolupráce mezi institucemi je zásadní. Teď eh, k té implementaci samotné, pane předsedo. Od přijetí eh, agendy Komise úzce spolupracuje s předsednictvím a s členskými státy a společně vyvíjí společný rámec, který umožní monitorovat implementaci eh, dosaženého pokroku. Výstupem toho je implementační dokument, eh, který schrnuje práci různých pracovních skupin a výborů rady v rámci předsednického semestru. Tento dokument umožňuje komisi i radě zajistit konzistentnost kroků, pokud jde o jejich načasování a výsledky. Tato metodologie bude využita jako monitorovací nástroj po celý zbytek období pokrytého touto agendou. A teď ke konkrétním výsledkům. Jak víte, Evropská agenda bezpečnosti říká, že je zapotřebí posílit evropský rámec vnitřní bezpečnosti zejména potom rámec, který umožňuje lepší výměnu informací a e, lepší e, operační spolupráci. V roce 2015 jsme vytvořili nové struktury, které by měly umožnit rozšířenou a zlepšenou výměnu informací a měly by také umožnit rozvoj, další rozvoj operační spolupráce. Máme u Europolu eh, jednotku pro internet, která byla vytvořena 1. Eh, července a je nyní v pilotní fázi. Došlo také k eh, vytvoření centra nebo sítě pro radikalizaci, která zahájila činnost 1. října. Potom Evropské fórum internetu, které združuje internetové firmy bylo zahájeno 3. října letošního roku. a očekáváme, že Evropské protiteroristické centrum při Europolu začne fungovat 1. ledna příštího roku. Značný pokrok také nastal u třech velmi důležitých legislativních návrhů. Je to směrnice o evropském PNR a také nařízení o Europolu a nařízení o CEPOLu. Parlament jakožto zákonodárce samozřejmě sehrál důležitou roli v dokončování těchto návrhů. V uplynulých šesti měsících eh, jsme také učinili kroky za účelem vyšší koherentnosti mezi našimi vnitřními a vnějšími akcemi v oblasti bezpečnosti. Tady vás mohu informovat, že experti na bezpečnost a boj proti terorismu eh, byli nasazeni do evropských delegací v Turecku, Tunisku, Maroku, Jordánsku, Alžírsku a Egyptě. Eh, posílený dialog o bezpečnosti a boji proti terorismu byl ustaven zejména s Tuniskem, Libanonem, Marokem a Tureckem. Musíme tedy jaksi rozsévat semínka dalšího vylepšení, dalšího pokroku. V rámci Evropské agendy bezpečnosti jsme proto začali reorganizovat priority našich finančních programů tak, aby byly lépe sladěny s, vnitřní bezpečno, s vnitřními bezpečnostními prioritami tomto ohledu e, pracovní program Horizontu 2020 na roky 2016 a 2017, který byl přijat v říjnu, předpokládá, že proběhne poměrně značné množství práce na téma násilné radikalizace. Podobně byly zmobilizovány finanční prostředky z různých nástrojů v oblasti školství, mládeže, kultury a sportu za účelem podpory základních hodnot aktivního, eh, aktivního občanství a účasti na společenském životě a nediskriminaci a eh, sociálního začlenění. Pokud jde o nové legislativní iniciativy komise, chtěla bych zmínit dva důležité body. Jedním z nich jsou střelné zbraně a druhý, druhým je boj proti terorismu. Jak víte, komise přijala balíček o střelných zbraních 18. listopadu, eh, který má za cíl stížit eh, shánění střelných zbraní v Evropské unii a tento balíček má také zajistit lepší vysledovatelnost legálně držených střelných zbraní, posílit spolupráci mezi členskými státy a zajistit, aby deaktivované střelné zbraně byly opravdu již nepoužitelné. Tento návrh byl také doplněn Evropským akčním plánem proti eh, ilegálnímu obchodu střelných zbraní, se střelnými zbraněmi a výbušninami, který byl přijat 2. prosince. 2. prosince komise také přijala návrh nové směrnice o boji proti terorismu. Cílem tohoto návrhu je eh, zaplnit jisté mezery v evropském rámci boje proti trestné činnosti tím, že přináší definici teroristického činu. Zajišťuje také společnou evropskou reakci e, na fenomén zahraničních teroristických bojovníků. E, účelem také je e, posílit odrazující účinek v celé Evropské unii a zajistit, aby pachatelé byli efektivně trestáni. Pokud jde o bezpečnost na hranicích. Tady eh, jsou vyvíjeny společné indikátory rizika pro kontrolu evropských občanů na vnějších hranicích. Hranice budou také brzy předmětem jiné diskuze. Minulé úterý 15. prosince byl plenárnímu zasedání Evropského parlamentu představen eh, balíček hranic Eh, o tomto balíčku se bude brzy jednat ve výboru Libe a váš výbor bude mít samozřejmě příležitost projednat tento balíček eh, do detailu. Závěrem, pane předsedo, chci říci, že práce, kterou jsme odvedli za posledních šest měsíců, je pouze začátkem. Mnoho akcí začalo, ale eh, Konkrétní výsledky se dostaví až v následujících letech. Už nyní mohu předvídat, že v roce 2016 eh, se k vám dostane celá řada důležitých návrhů. Už jsem se zmínila o směrnici o střelných zbraních a o směrnici o eh, terorismu. Ale pracovat se bude i v dalších důležitých oblastech. Jednou z nich je boj proti obchodu s lidmi, Evropský parlament vždycky poskytoval neocenitelnou podporu našemu úsilí bojovat proti tomuto fenoménu. Já nechci hovořit příliš dlouho a chtěla bych pouze už zmínit, že v březnu příštího roku Úřad Evropského koordinátora pro boj proti obchodu s lidmi představí první zprávu o pokroku bude to takzvaná zpráva Trends. A ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku komise také předloží zprávu o tom, do jaké míry členské státy naplňují tuto směrnici. V neposlední řadě komise nyní e, interně uvažuje o evropské strategii po roce 2016 která bude rekapitulovat a bude dále navazovat na současnou strategii, tak, abychom byli schopni zacílených akcí. Tato strategie bude zveřejněna na konci roku 2016. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozornost a nechci už zabírat více času v tuto chvíli. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Um, a lot there to Děkuji vám. A nyní e, máme e, možnost e, dále analyzovat tuto zprávu. Pan Bony má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Já souhlasím s tím, že priority agendy byly správně definovány. Otázka zní, jak provádět tyto priority na evropské agendě bezpečnosti a jak ty provádět efektivně. To vyžaduje silnější spolupráce mezi všema, všemi evropskými institucemi a také silnější spolupráci mezi členskými státy. Potřebujeme větší otevřenost členských států pro sdílení informací, pro sdílení e, e, údajů a pro větší spolupráci. Já bych v tomto kontextu měl několik otázek. První otázka je všeobecná. E, jaká, jaký je teď nejdůležitější úkol, který je třeba plnit, co chcete konkrétně dělat začátkem roku? pokud se můžete s námi podělit o trošku podrobnější informace, budu vám vděčný. Dále otázka kyberkriminality. Tady se počítá s posílením Centra proti kyberkriminalitě. To má také podporu Evropského parlamentu a to v duchu zprávy pro jednotý digitální eh, trh. A co EC3? Máte na to nějakou konkrétnější představu časový harmonogram. A dále fungování e, internetové e, jednotky, jak, jaké jsou tady plány na příští rok. A zda se plní všechny požadavky. A poslední bod. Počítáte, že se také změní databáze ECRIS Eh, pokud je o údaje eh, příslušníků třetích zemí. Je to stále plánem pro rok 2016 eh, a kdy se s tím počítá? Děkuji vám. Další, prosím. Děkuji, Klode. Já budu hovořit švédsky. Po té, co jsem eh, si vyslechla komisi, si myslím, že má dobré úmysly, ale myslím si, eh, že, eh, bychom, že když se naprosto zaměříme na vnitřní bezpečnost, tak budeme čelit hrozbám zvenku. A já teď mám na mysli tedy ty hrozby, které existují uvnitř Evropské unie, jako je násilí mužů vůči ženám, které není obsaženo v bezpečnostní agendě. To je hrozba, která je mnohem větší ničí a která eh, ohrožuje mnoho životů žen a mladých dívek v Evropské unii. A mě by zajímalo, eh, jakou prioritu klade komise na tuto otázku. A eh, potom by mě zajímalo, jaká opatření se plánují pro lidi, kteří se radikalizují a příčina jejich radikalizace spočívá v tom, že nejsou naplňována e, jejich lidská práva za stejných podmínek, jako je tomu u jiných lidí v Evropské unii. E, ráda bych tedy, nebo přivítala bych e, více úsilí a návrhu na opatření na řešení těchto otázek. Potom si také myslím, že se příliš zaměřujete na pašeráky lidí, místo abyste kladli větší prioritu na to, co máme dělat pro to, aby trh těchto pašeráků nebyl tak lukrativní, jak nyní je. A měli bychom diskutovat o doporučeních a opatřeních na, ohledně toho, jak zabránit pašerákům v činnosti, aniž bychom se proto zcela zaměřovali na to, eh, abychom bránili eh, lidem přicházet na náš kontinent. Thank you. Uh, Sophie. Děkuji. Sophie Intveld. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek z mé strany. Já vždy slyším komisi, že přichází s novými návrhy, eh, které eh, by měly stavět na tom, co už tady je, ale nikdy neslyším Eh, komisi, že by zhodnotila to, co už tady je a zhodnotila to. Upřímně řečeno, já tady opravdu nevidím žádné nějaké hodnocení eh, efektivnosti toho, co bylo prováděno v minulých letech. Jedno opatření po druhém a další a další. Víme vlastně, jaké jsou výsledky? Nevíme. Když komise Eh, něco hodnotí, tak pouze hodnotí to, jak členské státy transponovaly rozhodnutí do svého vnitrostátního práva, ale eh, nehodnotí účinnost. Eh, parlament schválil usnesení, ve kterém apeloval pro hlubš, po hlubším Um, zhodnocení různých opatření už před čtyřmi lety. A nikdy jsme neviděli odpo- nebo neslyšeli odpověď od Evropské komise. Vyjádřili jsme to také začátkem tohoto roku v našem usnesení o strategii v bezpečnosti a já stále nevidím ani začátek hodnocení účinnosti. Víme, jenom, že se přijímají opatření, ale nevíme, jaké jsou tady výsledky, kolik se na to vynaloží peněz. Vůbec nevíme, kolik peněz na to bylo vynaloženo a kolik se vrátí zpět v lepší bezpečnosti. Já také souhlasím s tím, co bylo řečeno eh, paní kolegyní. Strategie, vnitřní eh, strategie více než pouze protiteroristický boj, je tady také otázka domácího násilí, obchodování s lidmi. To všechno jsou velmi důležité oblasti. Někdy si kladu otázku. Zda to, co děláme, není nakonec kontraproduktivní nebo na, pouze symbolické. Hovoříme o o e, prosazování základních hodnot, s tím jistě mohu plně souhlasit. Více a více e, vlád členských států e, vlastně e, působí zcela v rozporu s tím, co jste právě řekla. Ono to je krásné na papíře, ale v praxi to neexistuje. Co tedy komise s tím dělá? Jak komise hovoří o propagování základních hodnot, když sama komise a první místo předseda, který to má na starosti, nechtějí řešit tyto věci s národními vládami. Jak hovořit o propagování základních eh, práv, když pan Orbán ve stejné době začíná s kampaní proti eh, přistěhovalcům? Eh, jak je to, vůbec seriózní? Otázka vynakládání peněz na propagování základních hodnot jde tady ruku v ruce, že se vlastně neřeší kořeny všech těchto problémů, předsudků a nenávisti. To je přece hrozba pro naši bezpečnost, když je eh, ve společnosti taková, eh, taková rozdělení, eh, pak nejsme v bezpečné situaci. A konečně, když hovoříme o bezpečnosti, tak myslím, já nejsem právník, ale když hovoříme o legislativě, tak bychom měli zcela jasně eh, používat správné termíny. A když hovoříme o těchto jevech, často směšujeme různé termíny, kdy hovoříme o národní bezpečnosti, eh, o eh, pořádku a podobně. Prostě otázka zní, jaké termíny používáme v této situaci. Používáme termíny, které se týkají i národní e, bezpečnosti, ale tady komise odpovídá, to bychom e, neměli používat, protože to je v pravomoci členských států, tak bychom takový termín tedy neměli vůbec e, používat. Já tedy opravdu, na mě to žádný dojem neudělalo, dokonce mi to trochu irituje, že tady jsou takováto prohlášení ze strany komise, ale ne, jsou doprovázena vůbec žádným hodnocením a to opakovaně. Děkuji, Gerald Depré. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat za, celou tu, za celý ten výčet toho, co dělá komise. Úplně přesně to priority nedefinuje, ale přece jen to ukazuje určitý rozsah činnosti. Několik otázek z mé strany. Eh, hovořila jste o vytvoření Evropského centra proti terorismu od 1. ledna příštího roku. Aby toto centrum opravdu fungovalo, pak je třeba, aby byly vytvořeny všechny podmínky. Rada ale vyzvala komisi, aby komise předložila návrh k tomu, aby docházelo k systematickému srovnávání údajů SISD a dalších. Já to žádala rada tady a já jsem vás neslyšel zmínit um, tu, tento návrh, zda to, se na tom již pracuje nebo zda už je to realizováno. Obecně to totiž všichni máme pocit, že e, velká část deficitu v oblasti bezpečnosti je právě v tom, že tady neexistuje interoperabilita a neexistuje systematické sdílení a výměna informací. Uvedu příklad mezi Europolem a SSID Uvedu také příklad Frontexu. Frontex nemá přístup ani do Europaku, ani SISD. SIS-2. FIS-2. A přitom je to polivalentní. Eh, to by mělo umožňovat eh, Eh, zpracovat takovouto informaci, aby bylo možné přistupovat k žadatelům o azyl také podle vyhodnocení těchto údajů. Je tady obrovská mezera z hlediska um, interoperability. A v tom, co bylo tady řečeno, jsem také neviděla příliš mnoho toho, eh, co by mě v této věci uklidnilo. Dále, to, to je můj osobní názor, já jsem zaznamenal návrhy, které se týkají střelných zbraní, ale myslíte si vážně, že když se posílí eh, tato legislativa vůči poctivým občanům, kteří musí splnit další a další podmínky, když chtějí si koupit střelnou zbraň, že tím eh, s tím zabráníte teroristům eh, v přístupu ke zbraní? Myslíte si, že teroristé nakupují v legálních obchodech? Myslíte, že kalašníkovi, které byly použity v Paříži, ty byly nakoupeny v legálním obchodě? Myslíte, že nějaký poctivý občan jim poskytl tyto zbraně? No, já opravdu tady mám velké pochybnosti a nevidím nic, co by se zabývalo touto situací, nějakým mechanismem eh, kontroly zbraní. Tady je především otázka posílení speciálních eh, složek, které by Sledovali nelegální e, okruhy a oběhy zbraní, spíše než aby se zpřísňovaly podmínky, které se týkají poctivých občanů. Jejich zbraně ostatně se do rukou teroristů nedostávají, teroristů nebo zločinců. Jestli jsem to dobře pochopil, tak e, z hlediska bezpečnosti na hranicích jste řekla, že došlo konečně k dohodě, pokud jde o ukazatele rizik. Takové společné ukazatele rizik eh, jsou předmětem státního tajemství, nebo je to informace, kterou je možné sdělit? Mohla byste nám k tomu říci něco více? Já už jsem na toto téma položil otázku, ale myslím, že odpověď, kterou jsem dostal, nebyla úplně uspokojivá. Obecně za to si myslím, že když to není asi na vás, abych eh, o tomto hovořil, ale chtěl si tedy říci, že je tady velmi mnoho iniciativ eh, v rámci boje proti nedostatku bezpečnosti a terorismu, ale není tady skutečně politická strategie. Nevidím tady nějakého stratega, který by toto všechno koordinoval v těchto iniciativách a že bychom mohli, eh, mohli diskutovat o různých variantách různých návrhů, ale to se netýká vás, to je spíše určeno obecně radě i komisi. Uh, eh, Mr. Hala Hahu, please. Děkuji. Pro, pro. Děkuji, pane předsedo. Já mám stručnou otázku, pokud jde o směrnici o střelných zbraních a zejména zákazu poloautomatických zbraní, které se podobají automatickým. Jakým způsobem toto má zlepšit naší eh, bezpečnost, zakazovat tyto legální zbraně, které se nepoužívají eh, v rámci teroristických útoků a velmi málo jsou nelegálně používány. Jak, používány. Jak víme, teroristé používají pašované zbraně. Znamená to dobrou legislativu, vlivu, anebo jenom jakousi eh, ideolo, jakési ideologické tažení, kdy něco děláme, ale nevíme, k čemu to směruje. směřuje eh, práva našich občanů, včetně právo na určité vlastnictví, by neměla být omezována nadmíru a pokud, tak, pokud taková omezení nepřinášejí skutečnou hodnotu. To je moje otázka. Děkuji. Děkuji. Paní Barbara Spinelli, prosím. Grazie, Presidente. Děkuji za slovo. Já bych ráda navázala na to, co říkala Sophie Intveld, já s ní plně souhlasím s některými z těch věcí, které řekli. Chtěla bych poděkovat zástupkyni komise za a, její informace, informace, které nám předestřela. Vím, že Vánoce již jsou za dveřmi, to je jistě pěkné, ale ten optimismus a ten, ty růžové brýle mne nepřesvědčují. My nejsme na tiskové konferenci, nesnažíme se nikoho přesvědčit, nejde tady o to <clears throat> dělat propagandu a měli bychom být otevření a upřímní. Chtěla bych, aby se komise vyjádřila k tomu, a to již po uh, vlastně roce, kdy tato agenda bezpečnosti eh, existuje, aby se vyjádřila k tomu, co nefunguje. To jsou věci, o kterých mluvila Sofie. My musíme hovořit o těch věcech, které se nedaří, které nefungují, protože je zřejmé, že takové věci jsou, vzhledem k tomu, že uh, uspěly ty teroristické útoky, něco se někde nepovedlo. V celé Evropské eh, unii jsou extrémní síly, xenofobní síly, které zneužívají strachu a to vede k většímu pocitu nejistoty mezi občany, myslím o islamu, ne, uvažuji o islamu, fobii v České republice, hovořím zde o Maďarsku a maďarském prezidentu, hovořím zde o opatřeních přijatých ve Švédsku po uh, rozhodnutí ústavního soudu. A zdá se, že někde je úplně uvalován výjimečný stav. Eh, mm, hovořím o násilí na, na hotspotech při registraci imigrantů v Itálii a um, hovořím o tom velkém rozdělení v Evropě. Myslím si, že Evropa si nevede příliš dobře. Uh, a podle Evropské komise bych, chtěla bych slyšet od Evropské komise, co uh, nefunguje upřímně. Pokud jde o provázání bezpečnosti a zahraniční politiky a radikalizace v souvislosti s uh, ISISem, co si myslí Evropská komise o prohlášeních eh, <clears throat> německého vícekancléře, který hovořil o Saudské Arábii a financování mešit v Evropě. Chtěla bych, eh, abyste na mé poznámky zareagovala vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem. O tom jsem hovořila včera. Hovořila jsem také o zprávách organizace Amnesty International, které byly zveřejněny a kde Amnesty International vyzývá k pozastavení smluv o spolupráci s Tureckem. Třeba, že tyto smlouvy se týkají také bezpečnosti. Táží se na to, že dochá, kvůli tomu, že dochází k systematickému porušování lidských práv v Turecku. stovky uprchlíků jsou navraceni do, z Turecka do eh, válečných zón, jako je Irák a také do Sýrie a Afganistánu. Děkuji. Mám tady ještě dva řečníky a nyní uzavírám seznam řečníků. Paní Winberg, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za informace. Eh, musím souhlasit tady se s paní Spinelli, že Evropa na tom není zase tak hrozně vzhledem k tomu, eh, co se děje okolo nás. Mohu pouze říci, že eh, já už asi jedenáctý měsíc jedu na plné obrátky a nyní má otázka na komisi. Uznává komise nějakým způsobem, že otevřené hranice v šengenském prostoru přispěly k tomu, že, byly usnadněny, že byl usnadněn teroristický atentát 13. listopadu v Paříži? Co je důležitější pro komisi? Otevřené hranice v Schengenu anebo bezpečnost občanů a jejich právo cítit se v bezpečí, když se pohybují v otevřeném prostoru? E, jaká konkrétní opatření e, komise učinila, aby usnadnila implementaci e, rezoluce Rady bezpečnosti 2178? Děkuji a poslední pan López Aguilar. Já mám jenom otázku. Jak komise hodnotí Evropskou strategii vnitřní bezpečnosti, která byla přijata v prvním pololetí roku 2010? Podle ustanovení článku 17 smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud jde o vývoj, který od té doby probíhá, ten vývoj, kdy v celé Evropě se šíří pocit nejistoty, nejli přímo paniky. A to kvůli hrozbě džihadismu a terorismu. Rozšířují se nenávistné projevy v muslimských komunitách uvnitř Evropské unie, ať už je to na internetu nebo v mešitách, které jsou financovány vahabistickou verzí islámu, zejména ze Saudské Arábie. Mohla byste říct něco k tomu, prosím? Děkuji. Děkuji. Já jsem chtěl už uzavřít debatu a dát slovo komisi k otázce článku 70. Eh, protože, jak patrně víte, eh, Rada pro spravedlnost a vnitro se zabývala článkem 70 a jeho nenaplňováním, což je téma, které nadneslo řada členských států. A eh, v rozhodnutí rady se velice eufemisticky praví, že No to je celé plné eufemismu, ale realita je taková, že do členských států jde spousta peněz. E, členské státy mají e, zákonné povinnosti, ale osm e, členských států se neobtěžuje sdílet data o identifikaci vozidel dat, z databází DNA a tak dále. Takže jsou to závažné problémy s neimplementací a další problém je potom monitorování toho, co se děje po každé radě pro spravedlnost a vnitro, protože e, vrátíme-li se do roku 2010, a tak pokud si vezmete každé rozhodnutí rady, tak komise jakožto strážkyně smluv má samozřejmě velice důležitou e, roli. A já si uvědomuji, že s tím jsou problémy, jestliže rada dále odmítá implementovat eh, záležitosti, které se týkají bezpečnosti evropských občanů a vyvažovat to základními právy. To je závažný problém. Já bych jenom chtěl říct pár slov o střelných zbraních, o kterých jste se zmiňovali. Eh, právním základem eh, této směrnice je vnitřní trh, článek 114. Nicméně to bude spadat pro Radu pro spravedlnost a vnitro. Takže z naší strany ten politický imperativ je e, obchodování s těmito zbraněmi. To znamená, že vlastně míček je nyní na naší straně kurtu a na základě článku 54 to budeme projednávat ve výboru. Musíme si dobře uvědomovat, že je to rozdělené mezi dva výbory. A celá disk, historie toho, jak se s tím zachází na vnitřním trhu, e, znovu jak si v, stane v popředí. E, což je podle mě škoda, protože to zastírá záměr té legislativy. Teď je to tedy na nás, ne na vás, nicméně tak, jak je to nastaveno, to bude opravdu velký problém, vzhledem k tomu, jak zmatečně to bylo připraveno, to bych také chtěl ještě zmínit. Takže prosím, děkuji za prezentaci, máte slovo a prosím, pokuste se odpovědět na otázky. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji také poslancům za všechny jejich komentáře. E, já se pokusím e, zodpovědět alespoň některé z nich. Nejprve k trestné činnosti na internetu, k e, kyberkriminalitě. Komise v nejbližších měsících bude zvažovat akce spadající pod tuto prioritu v roce 2016. Plánujeme poměrně značné množství práce v tomto ohledu. Pokud jde o monitorování implementace legislativy. Tady plánujeme vyhodnocení směrnice z roku 2013 o útocích na informační systémy a také směrnice z roku 2011 o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. V roce 2016 se také plánuje revize rámce, rámcového rozhodnutí z roku 2001, eh, které se týká boje proti podvodům a eh, padělání neplateb, ne, nepeněžních platebních prostředků. Dále bude provedeno hodnocení právních překážek pro trestní eh, vyšetřování v otázce kyberkriminality. To jsou otázky jako soudní příslušnost, eh, právo na přístup k informacím eh, a tak dále. To je tedy těch několik akcí, které se plánují. Pak jste se ptali na jednotku pro internet, která vzniká u Europolu. Tak jedním z takových hlavních milníků kterého jsme v uplynulých týdnech dosáhli, to je právě e, tato e, internetová jednotka a její aktivity, e, respektive vtělení textu o této jednotce do nařízení o Europolu. To je důležitý krok, protože tím vzniká pevný právní rámec, na základě kterého může Europol jednat v této oblasti. a zejména je mu tímto umožněno po analýze materiálu a vyjednávání s členskými státy postoupit e, ilegální e, obsah e, poskytovatelům internetu a tím pádem v podstatě iniciovat proces odstranění ilegálního obsahu. čímž se sníží možnost jak radikalizace, tak šíření násilného extremismu na internetu. Pak jste se také ptali na e, ECRIS, e, tedy e, Evropský systém indexu trestního rejstříku a jeho rozšíření na občany třetích zemí. To se plánuje na první pololetí roku 2016. Pokud jde o hodnocení existujících nástrojů, tak myslím si, že váš výbor už tyto odpovědi určitě slyšel. Je faktem, že předchozí strategie pro vnitřní bezpečnost, ta, která byla přijata v roce 2010, o které jste se před pár minutami zmínili, ta byla předmětem tří po sobě jdoucích zpráv o implementaci v letech 2011, 2013 a 2014. V těchto zprávách se hodnotily akce podniknuté v rámci té staré strategie současná agenda bezpečnosti eh, staví na zjištěních z těchto zpráv. K tomu se pojí fakt, eh, o kterém se také několik poslanců zmínilo, eh, ten fakt, že je zapotřebí lépe implementovat stávající nástroje a stávající legislativu. My máme určité konkrétní mechanismy hodnocení v našich eh, právních nástrojích, jako je například eh, šengenské hodnocení, které eh, bylo letos poprvé provedeno společně komisí a členskými státy. Potom také máme hodnotící mechanismus v rámci Evropského politického cyklu pro organizovaný zločin. A komise se také zavázala vyvinout indikátory výkonnosti, které umožní lépe hodnotit pokrok v oblasti spolupráce při vymáhání práva a při prevenci hrozeb. A kromě toho, jak jste před chvílkou říkal, pane předsedo, komise využívá svého privilegia na základě smlouvy, a tam, kde je to zapotřebí, e, zahajuje řízení pro porušení. E, vy jste se zmínilo rozhodnutí PRIM, což je klíčový legislativní nástroj v oblasti sdílení informací. A Komise už začala pracovat na eh, evropských pilotních projektech ve spolupráci s členskými státy, které by měly hledat situace, kde se zdá, že implementace je neúplná nebo vůbec žádná. Na tom už komise začala pracovat a bude na tom pracovat i v příštím roce. A samozřejmě vás bude informovat o aktuálním stavu. Dále jste eh, hovořili o Europolu a o SIS-2 a obecněji o interoperabilitě. To je klíčová otázka, protože hovoříme-li o lepším sdílení informací a lepší výměně informací, eh, musíme si uvědomit, že je důležité, aby existující systémy spolu mluvily, aby spolu komunikovaly. Europol už nyní má napojení na SIS-2, A naše pozornost se nyní soustředí na hodnocení toho, zda současné spojení a možnost přístupu k současným informacím je dostatečná a zda je patřičně využívána, nebo zda je tady potřeba dělat více. Pokud jde o interoperabilitu, text agendy bezpečnosti zmiňuje, že komise bude sledovat iniciativy a projekty, a to zejména jeden projekt iniciovaný skupinou členských států, který má za cíl umožnit interoperabilitu nebo ne interoperabilitu, ale možnost toho, aby e, policejní databáze v národních systémech byly lépe přístupné orgánům z jiných členských států. Aby ten přístup byl hladší a rychlejší. To všechno spadá pod obecný termín Eh, e- ECRIS, nebo e- Evropský, eh, Evropský systémový index. My budeme v následujících měsících sledovat tyto činnosti. Pak jste se několikrát ptali na střelné zbraně. Já se obávám, že ty otázky byly natolik technické, že mi to neumožňuje smysluplně vám dnes odpovědět. Nicméně tuto otázku předám svým kolegům, kteří jsou specialisté na toto téma. A tento návrh bude samozřejmě předmětem debaty ve vašem výboru a budete mít příležitost při této příležitosti získat lepší odpovědi na své dotazy. A konečně, pokud jde o indikátory rizika, které se vyvíjejí, tak ty se samozřejmě vyvíjejí proto, aby byly možné zacílenější a efektivnější kontroly na hranicích. To samozřejmě nejsou data, která jsou veřejně dostupná, protože to by bylo proti samotnému duchu. Ale také ještě tento bod prověřím a zjistím, do jaké míry by váš výbor mohl mít přístup k ním. Děkuji vám tedy, pane předsedo, za trpělivost. A ještě na závěr bych chtěla zdůraznit, že komise neměla v úmyslu využít tuto prezentaci za účelem nějaké propagandy. A myslím si, že než abych byla přehnaně optimistická, pak si myslím, že Cílem je zejména vyslat signál v tom smyslu, že společná práce a sdílené úsilí jsou správnou cestou vpřed. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Děkuji vám. E, vy jenom prosím velmi stručně, Sofie. Ano, já budu velmi stručná. Mně připadá, že je to velice frustrující z hlediska <clears throat> přeskumu evropské bezpečnostní situace. Ano, bez zesporu je tady dobrá vůle eh, ze strany úředníka, ale pro mě to není eh, kontrola či přeskum této situace. To je věc, která by se měla diskutovat na politické úrovni. A my bychom měli být mnohem kritičtější, trvat na tom, abychom dostali informace. A pro Eh, předsednictvo tohoto výboru bych chtěla říct, abychom od příštího roku eh, si kladli otázku, jak budeme tuto věc eh, zvládat. My máme přece povinnost kontrolovat, jakým způsobem je ta legislativa uplatňována, zda je to efektivní a zda tady odvádíme službu občanům nebo zda tady pouze plítváme časem. Eh, tak eh, v mé poznámce není napsáno, že bychom plítvali časem, ale eh, že tady má být intenzivní slyšení na toto téma. Ano, děkuji, Sofie, že jste takto apelovala na nás, na všechny a Vy jste jistě tady zaznamenali. Ano, prosím, Barbaro. Jenom prosím chviličku. Já naprosto podporuji to, co řekla Sofie. A připomínám jen, že bylo 130 mrtvých jen ve Francii. A když ve Spojených státech dojde k nějakému teroristickému závažnému útoku, tak celá administrativa, celá vláda dělá vše pro to, aby byly vyšetřovací komise. I my bychom něco takového měli udělat. Protože když budeme pouze organizovat schůze výboru, kde si každý bude navzájem blahopřát k tomu, jak vše funguje, ale ani ve Spojených státech tak nepostupují a snaží se zjistit, kdo je odpovědný. Eh, takže došlo k tomu. Já bych to právě chtěl navrhnout, že komise odpovídá na otázky eh, k různým částem Evropské agendy o bezpečnosti. Není to ještě stále eh, celostní. Celá řada věcí, tedy například eh, objevuje se Smart Borders, objevuje se boj proti terorismu a celá řada dalších pojmů, které zmiňovali kolegové López Aguilar, Sophie Intveld. A nedostáváme od rady ani ty základní věci o výměně eh, bezpečnostních informací. Já prostě eh, vám chci říci, že oni se tím prostě nezabývají. Eh, na zasedání rady se nezabývají otázkou provádění. My tady máme článek 70, který nám parlamentu umožňuje zkoumat, co se děje. To, dovolte, abych to dokončil, E, to není prostě taková situace. My jako výbor tyto věci diskutujeme a například otázka legislativy o střelných zbraních, e, která tady byla zmíněna, tady jsou dva právní základy e, a to dost komplikuje situaci. Členové výboru se vždycky snaží zorganizovat eh, efektivní eh, diskusy o těchto věcech. A já jenom říkám, mělo by to být prostě eh, jasnější například smart board jsou jako součást agendy o bezpečnosti, jinak by to bylo neužitečné v nadcházející týdny. Já tedy navrhuji, abychom koordinátorům řekli, že tady máme velmi intenzivní slyšení, abychom měli intenzivní slyšení na začátku roku, aby to bylo trošku eh, důkladnější a navrhuji, abychom se zaměřili na provádění všech těchto otázek. Eh, nehledě na to, z jaké politické frakce jsme, myslím, že je prostě eh, skandální, že některá opatření například nejsou prováděna. My bychom se měli typuji podívat na všechny tyto aspekty agendy o bezpečnosti a zkoumat, jak to praxi probíhá. To by bylo velice užitečné. Já nechci tady vytvářet více práce pro výbor, ale myslím, že by tady měla být větší soudržnost eh, té práce. Takže já také souhlasím s tím, co řekla Sophie Intovelt, ale myslím, že to bude užitečné pro všechny. Pro všechny tady bude jasnější, jak to vypadá a nebudou vznikat situace, kdy členové výbory eh, takto musí individuálně klást otázky Eh, to jsem chtěl eh, navrhnout ještě dřív, než vůbec vystoupila Sofy, eh, protože provádění opatření je v neuspokojivém stavu. A já se tady opírám o článek 70. Takže kolegové, jestli je toto přijatelné jako návrh, tak se k tomu vrátíme v lednu a budou se tím zabývat koordinátoři. Prosím, máme ještě tady něco? Ano, vidím, že koordinátoři překvují eh, hlavou. Ano, děkuji vám. Začínáme mít eh, trošičku spoždění, pustíme se do bodu 7, což je pololetní zpráva o fungování šengenského prostoru. Eh, minulý týden komise Eh, zveřejnila jako součást svého balíčku o hranicích eh, nový dvouletou, novou dvouletou zprávu o fungování šengenské zóny a eh, týká se to období až do 10. prosince a je to především zaměřeno na šengenskou zónu, na, na zónu Schengen a na příliv migrantů a také nedávné teroristické útoky a jde tady také o posouzení Schengenu. Komise také vydala stanovisko eh, o potřebě a proporcionalitě posílení kontrol na hranici, eh, na vnitřních hranicích mezi Německem a Rakouskem. A eh, já tedy před, vyzývám komise a předložila obě zprávy a abychom k tomu měli diskusy. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. U předchozích bodů bylo řečeno, že by měla proběhnout eh, diskuse na politické úrovni. Já si myslím, že i u této otázky o fungování eh, zóny Schengen by také měla proběhnout politická diskuse, ale obávám se, že dnes se budete muset spokojit eh, se mnou k této věci. Zpráva o Schengenu, to je jedna ze součástí balíčku o hranicích schváleného 16. prosince. Je tam eh, vícero eh, bodů v celém tomto balíčku. Jsou tam legislativní návrhy, eh, především je tam nařízení parlamentu a rady o pohraničních strážích v oblasti moří. Dále je tam také změna článku 7 o kontrolách, které by měly probíhat eh, vůči evropským eh, občanům, kteří překračují eh, vnější hranice. Dali je tam sdělení, tedy politický text o mm, strážcích hranic na pobřeží a Eh, pak je tam řada dalších věcí, jako například zpráva o současném stavu provádění hotspotů v Řecku a v Itálii a zpráva o západním Balkánu. Všechny tyto body jsou samozřejmě zájemně propojeny. A eh, tato důležitá zpráva je vlastně rutinní eh, kontrola stavu fungování. Pravděpodobně Eh, můžete říci, že dnes je Schengen nemocný, nebo jak moc je nemocný, k tomuto závěru se dostaneme. V předchozích zprávách komise předložila celkový přehled vývoje ve všech oblastech, které pokrývá tzv. šengenské aky. Ve světle současné situace, pane předsedo, se komise rozhodla, že změní přístup. Například nedávno Eh, dohoda eh, o vizech eh, vstoupila v platnost mezi EU a Palau. A tady vlastně komise ve své zprávě se zaměřuje nyní na takové otázky ve světle toho, že E, právě přichází největší příliv e, migrantů do Evropy a také ve světle toho, že nedávno došlo k velkým teroristickým útokům v Paříži. Takže jsou tady tři velké kapitoly v této zprávě. První e, se týká migrace a hranic, vnitřních i vnějších. Za druhé je tady část o teroristických hrozbách a poslední třetí část je tady kapitola, která pokrývá zkušenosti s prvním rokem fungování eh, nového eh, mechanismu posuzování eh, Schengenu. To je velmi důležité, protože mohou nastat problémy, když členské státy nebudou správným způsobem provádět jednotlivé prvky, které, ze kterých se skládá evropské aky v této oblasti. Dovolte, abych začal pár slovy o migraci a hranicích. Podle nejnovějších dostupných údajů je tady přes 1,5 milionu eh, nelegálních přechodů hranic do listopadu 2015, tedy od ledna do listopadu. To je mnohem vyšší číslo než celkový počet případů nelegálního překročení hranic za celé období 2009 až 2014. 1,5 milionu nelegálních překročení hranic. To samozřejmě neznamená 1,5 milionu eh, nelegálních migrantů. Část těch migrantů, kteří jsou započteni do 1,5 milionu, jsou započítáni dvakrát. Pokud eh, vstoupili do šengenské oblasti v Řecku a pak například se zvrátili na balkánskou cestu a vstoupili do Maďarska, čili opět byli započítáni jako nelegální eh, migranti. To je tedy jedna z věcí, kterou chci zdůraznit. Toto číslo eh, už vedlo ke dvojím akcím, okamžitým akcím, například tím, že se v Itálii a v Řecku rozvíjí přístup eh, vytváření hotspotů, dále je tady rozhodnutí o relokaci a také eh, to vedlo k celému tomu balíčku, který se týká hranic a to samozřejmě bude dále diskutováno také ve vašem výboru a doufám, že to k té diskusi dojde brzy. V agendě o migraci ty okamžité akce jsou sepsány a bylo také oznámeno, že ještě další akce jsou potřebné, aby se lépe eh, prováděla zpráva vnějších hranic. To je jeden z pilířů, který eh, je požadován, aby se zajistilo dobrá, spra- dobrá zpráva celého migračního procesu. Aby bylo možné zefektivnit zprávu hranic, je tady návrh komise na vytvoření Eh, evropské eh, eh, Border and Coast Guard, tedy strážci hranic a pobřeží. A tyto prvky byly již předloženy ze strany komise na plenárním zasedání minulý týden a myslím, že to bude velmi vhodné jak pro parlament, tak pro radu, aby co nejrychleji přikročili k projednávání těchto návrhů, protože jsou to velmi zásadní věci pro Eh, zvládání celé situace. A pokud je o vnější hranice, eh, k tomu byly, byly celý předchozí výklad, ale jsou tady také otázky vnitřních hranic, protože migranti překročí hranice a pak nezůstanou samozřejmě v tom prvním státě, do kterého vešli. Pohybují se po dalších členských státech a to vede k velmi eh, častým sekundárním pohybům, přesunům. Eh, pár členských států kvůli tomu zavedlo eh, kontroly, hraniční kontroly na vnitřních hranicích, protože pro ně vznikly problémy, které ohrožovaly vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Vzhledem k nekontrolovanému příchodu velmi velkých počtů lidí, mnozí z nich jakožto žadatelé o azyl, ale někteří také jako nelegální migranti, například ze subsaharských států. Komise vydala zprávu a stanovisko eh, k využívání eh, té doložky safeguard klóz v šengenském aky A domnívá se, že e, použití dočasného zavedení hraniční kontroly na vnitřních hranicích v tomto případě bylo potřebné a bylo přiměřené. E, stanovisko konkrétně hovoří o znovu, no, znovu zavedení hraničních kontrol ze strany Německa a Rakouska. Měl bych také dodat, že toto obnovení nebo zavedení eh, hraniční kontroly na vnitřních hranicích nebylo ani tak eh, způsobeno pro kontrolu všech těchto eh, osob, které překračují vnitřní hranice, ale bylo spíše zavedeno proto, aby zvládalo tyto sekundární přesuny. Třeba lidé, kteří chtějí v Německu žádat o azyl, tak Eh, ti nejdříve přešli přes slovinsko-rakouskou hranici a pak přes rakousko-německou hranici, eh, aby eh, se dostali tedy tam. Dále jde o to, aby bylo možné jim zajistit zdravotní péči, dodávku potravin a tak dále. Čili řekněme věci zcela jasně, tady odbočuji. naše asilové aky nedává eh, žadatelům o azyl možnost výběru, v které konečné zemi budou žádat o azylovou ochranu. Členské státy se snažily tuto věc řešit eh, spořádaně, organizovaně zajistit eh, dopravu. Teď jsou ale další členské státy, například Švédsko a jedna z přidružených zemí Norsko, které nově zavedly takové hraniční kontroly. Tady prosím řekněme také zcela jasně, hraniční kontroly na vnitřních hranicích nejsou řešením problému, před kterým stojíme. Je to jeden z nástrojů, který existuje v rámci šengenského hraničního kodexu, aby bylo možné řešit ohrožení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Ale dokonce i kdyby všechny členské státy zavedly znovu hraniční kontroly na vnitřních hranicích, ani tak by se problém nevyřešil nebo neodstranilo příliv eh, eh, žadatelů o azyl a přistěhovalců by tady dál existoval, protože problém nepůsobí Schengen. Eh, ty kořeny problému, ty spočívají jinde. A to zejména v některých třetích zemích. Pro nás Schengen, jak to také zcela jasně řekl příslušný komisař, Schengen sám není příčinou těchto problémů ale v některých částech šengenského aky může Schengen umožnit lépe zvládat problém. A e, to je také směr, kterým bychom se měli ubírat. Měl bych, e, aniž bych zacházel příliš do podrobností, měl bych ještě říci, že e, příslušné dotčené členské státy použily určité pasáže šengenského hraničního kodexu, aby znovu zavedly hraniční kontroly Eh, aby vlastně okamžitě mohli reagovat. Tady je maximální doba dvou měsíců, po kterou členské státy mohou znovu zavést hraniční kontroly. Německo a Rakousko pak ale překročili k jinému ustanovení, které umožňuje zavedení hraničních kontrol eh, pro případ předvídatelných okolností. A komise přijalo, že vzhledem, přijala, že vzhledem k tomu, že tato krize dále pokračuje, že je to přijatelné a že tady je možnost zavedení hraničních eh, kontrol pro dalších šest měsíců. To je situace na vnitřních hranicích. A podívejme se teď k druhému bodu, to je teroristická hrozba, která eh, také už byla zmíněna i v rámci předchozího bodu. Komise tady eh, eh, konala v rámci SIS a nedávné okolnosti, tragické okolnosti v Paříži, tady jsou také velmi důležité z hlediska tohoto jevu, kterým, je, kterým jsou zahraniční terorističtí bojovníci. Je tady tedy otázka kontroly eh, občanů, eh, kteří využívají eh, volného přechodu hranic a kteří jsou evropskými občany či jejich rodinnými příslušníky. To je také součástí hraničního balíčku, kdy je návrh, že je možné zavést systematickou kontrolu. Podrobnější diskuse bude jistě probíhat, až bude návrh předložen a e, bude předmětem rozpravy ve vašem výboru. A konečně třetí část zprávy to je vlastně takové hodnocení současného stavu prvního roku uplatnění e, nového hodnotícího mechanismu Schengenu. Jak už jsem řekl, členské státy by měly plně a správně aplikovat existující šengenské aky, aby dále mohla fungovat šengenská zóna jako zóna, ve které se občané mohou pohybovat svobodně. První kontroly návštěvy byly zahájeny letos a abych eh, nemluvil příliš dlouho, řeknu, že první doporučení schválené radou k návrhu eh, ze strany komise, pokud jde o účinnost či další zlepšení, ehm, eh, vycházely právě ze zjištění v těchto kontrol. Tato doporučení, především první doporučení, bylo eh, schváleno radou a předáno parlamentu, myslím, na začátku prosince. A to také umožní vašemu výboru, aby se zabýval podrobněji těmi zjištěními, která vyplynula z kontrolních návštěv. Tady mohu stručně uvést, že Nedávno neohlášená návštěva proběhla v Řecku na hranicích moře a také na přechodu do Turecka. Tato zpráva se právě zpracovává a bude předložena výboru tedy výboru pro hodnocení Schengenu ke schválení. Věřím, že to bude velmi brzy. E, ve světle tedy vztahu k hotspotům a k registraci migrantů při příchozu. To by mohlo mít dopad i na další návrhy, které by mohla komise předložit, například použití konkrétních eh, pravidel šengenského kodexu, které může komise doporučit radě, aby doporučila členským státům, aby dočasně zavedly znovu kontroly na vnitřních hranicích, když eh, budou závažné nedostatky na, při provádění šengenského eh, aky na vnějších hranicích. Pane předsedo, já jsem řekl, že toto je vlastně takový health check, takový um, kontrola Schengenu. Schengen je nemocný, ale nikoli smrtelně nemocný. Já opakuji, problémem není Schengen, um, protože i v jiných oblastech, jako je oblast asilové politiky, bude třeba přijmout uh, určitá opatření. Existující nástroje by měly být plně a správně aplikovány a v tomto smyslu doufám, že e, v příští zprávě budeme moci hovořit pozitivněji a že samozřejmě nenajdeme správná řešení, když budeme vinu svalovat na Schengen. Děkuji. Prosím, pan Sajlo. Děkuji, pane předsedo. Chci po <clears throat> poděkovat za toto rozsáhlé vyjádření a za zprávu, kterou nám takto předložil. Musím říci, že nová struktura té zprávy je žádoucí, je mnohem vhodněji a časově též e, příhodnější. Před šesti měsíci jsem zmiňoval, že se na tyto zprávy eh, mm, pololetní nedíváme dostatečně bedlivě. Nyní se to tak děje, ale mezi tím se okolnosti zhoršily. To platí zejména s ohledem na uprchlickou eh, krizi, protože šest měsíců posledních ukázalo, že Evropská unie není připravena čelit této krizi. Pokud jde o hodnotící mechanismus, to je klíčový prvek, abychom zajistili eh, vzájemnou důvěru, abychom zavedli eh, takový mechanismus, v kterém bude komise hrát rozhodující eh, roli, ale otázka je, zda členské státy vůbec toto vědí a zda jsou ochotny se účastnit. Kladu tuto otázku, protože že komise přiznává, že některé členské státy neodpovídají včas a nekvalitně na ten eh, eh, šengenský dotazník, což je klíčové. Jaká je, eh, v čem spočívá legitimita členského státu, který je členem Schengenu, když tento členský stát neplní postup při hodnocení, aby se zjistil zjistilo, co do, špatně funguje. Já říkám opakovaně, že eh, namísto toho, abychom vytvářeli nové nástroje, je třeba zajistit, eh, aby to, co již existuje, bylo řádně implementováno. Dále <clears throat> přístup, to je další bod k informacím. E, I když některé informace jsou citlivé, je skutečně nezbytné klasifikovat celé zprávy jako důvěrné, mohl by, nemohl by být parlament více zapojen tak, aby mu bylo jasnější, jaká opatření jsou žádoucí. Zpráva ukazuje, že ten nový hodnotící mechanismus, pokud jde o plánované eh, návštěvy, funguje a vidím zde určitá zlepšení, zejména v oblasti SIS 2, eh, což je nástroj, který podle komise je stále nedostatečně využit a nedostatečně implementován. Vítám eh, také ty neohlášené návštěvy na řecko-turecké hranici, na maďarské a polské externí hranici a také na vnitřních hranicích francouzsko-německé. Ale závěry těchto eh, návštěv nejsou dostatečné, jsou jaké, jaksi roztříštěné, kdy k ním došlo a mm, zda ty kontroly, které probíhají, na francouzsko-německé hranici, jsou ekvivalentní kontrol, eh, skutečným pobřežní, mm, pohraničním kontrolám. Má, informace také, má komise také další informace k těmto kontrolám. Jde to, jde, navazuje to na znovu zavedení kontrol na některých členských státech, eh, které to činí v souvislosti s eh, migrační krizí. A v této souvislosti mám konkrétní otázky. Zdá se, že Slovinsko předložilo eh, zprávu o znovu zavedení, tak jak je to, jak je to vyžadováno článku 28 Schengenského kodexu, kdy eh, dostaneme takové zprávy od jiných členských států. Má komise za to, že zde bylo dostatek komunikace mezi členskými státy, když znovu zavedly ty hraniční kontroly Zdá se, že to byl určitý spíš dominový efekt, protože bylo jasné, že některé země tak učinily, aby lépe zvládali příliv uprchlíků ale že to učinili také některé, aby jenom zavřeli před nimi dveře. Chci zmínit to, že některé členské státy staví ploty nebo to plánují a nemá komise za to, že toto je porušení evropského práva, nebo to tak aspoň neříká. A přitom se toto téma e, stává velmi palčivé, protože další členské země to chystejí. Jsem si jist, že nikdo z nás nechce, aby těch posledních šest měsíců bylo eskalací všech, veškerého toho napětí. Je jasné, že Schengen je pod tlakem a e, je nutné, abychom měli jasnou představu o skutečné situaci. Potřebujeme, aby komise byla silná při hájení a prosazování šengenských aky. Paní Fion, prosím. Thank you, thank you. Děkuji a děkuji také komisi za velmi jasnou prezentaci. Myslím si, že naše obavy jsou eh, sdílené a myslím si, že eh, ty obavy o budoucnost Schengenu jsou eh, reálné. Všechna ta opatření, realokace, hotspoty, návraty, všechno to opatření nejsou efektivní. Já jsem ze Slovinska, vy jste právě Slovinsko a ploty zmiňoval. Já musím říci, že to je velmi bolestný pohled. Máme osnat té eh, drá, eh, dráty na hranicích a společnost to vnímá velmi rozpolceně. My jsme byli k tomu dotlačeni, protože ta opatření nebyla efektivní. Jako malá země jsme nebyli schopni zvládnout ten příliv uprchlíků a nyní se blíží zima, eh, eh, těch příchozích je méně a očekáváme nové vlny na jaře, zejména balkánskou cestou. To, co se děje eh, dnes, že Každý den probíhají demonstrace na hranicích, eh, protože to poškozuje ekonomiku, spolupráci a také důvěru mezi zeměmi. A narůstá obava, co se stane se Schengenem. Jakmile začnou vznikat ploty, a ostnaté dráty je jasné, že bude těžké je odstranit, kdy budou odstraněny a co k tomu povede máme stále více interních kontrol v rámci Schengenu. A otázka, kterou chci položit, vím, jaké je vaše <clears throat> jaká je vaše stanovisko k těm eh, vystavovaným plotům. Jak vážné jsou skutečně ty obavy, že vznikne jakýsi mini Schengen? Je to právně možné? Myslím si, že to je něco, co je naprosto nepřijatelné, protože tím ohrozíme celou evropskou integraci. Eh, část těch obav, které slyším, eh, jsou, mm, vedou k následujícím otázkám. Eh, ploty rozhodně problém nevyřeší. To je mi jasné. Když to začalo dělat Maďarsko, jenom vlastně přesměrují ty toky do dalších zemí. A to, to se děje nyní. Ta Evropa, Evropa je nadále cílem uprchlíků, lidé budou přicházet a ploty do Evropy nepatří a budoucnost Evropy z ploty nevidím a nechci. Když jsme zažili tu těch 100 tisíc eh, uprchlíků, nedošlo k žádné registraci. To je jasné. Nedošlo k snímání otisků prstů. Kdy budeme, jakým způsobem máme řešit navracení lidí? Já jsem nedávno hovořila se srbskými úřady. Oni též snímají otisky prstů, ale oni nejsou napojeni na Eurodoc a na jiné tyto systémy. Proč tak tedy činíme? Jak vyřešit tyto praktické otázky. Oni mohou provádět registraci, ale ta registrace zůstane u nich, nedostane se do Evropy. Možná na to máte vy odpověď, já ne. A <clears throat> nyní humanitární víza, to je věc, kterou jistě někdo bude zmi- zmiňovat. Máme revizi vízového kodexu nebo, mm, a máme zde myšlenku humanitárních víz, tak aby se harmonizovala e, legislativa, což může vyřešit život mnoha e, uprchlíků, namísto toho, aby přecházeli, přejiždě, přeplouvali moře, mohli by získat toto, e, toto vízum. Jaká je, proč komise je proti tomu. Já vím, jaká je odpověď, ale je to řešení, které by nabídlo legální vstup do Evropy a jaké budou dopady evropsk- rozhodnutí Evropského soudu v případě Slovenska a Maďarska, pokud jde o povinnou relokaci. Já vím, že se snažíme eh, jít cestou solidarita, vě, solidarity. Většina členských států však nekoná a nereaguje. A proto se Schengen rozpadá. Nyní je tedy v věc u Evropského soudu, pokud jde o relokace. Jaké mohou být dopady rozhodnutí soudu? Já bych jistě ráda pokračovala, kolegové budou mít další otázky. Další, prosím, paní Sibyl. Ehm, děkuji, já mám tež velké obavy o budoucnost Schengenu a mm, obávám se, že komise při, jsem ráda, že komise přistupuje k tomu velmi otevřeně a pečlivě. Při implementaci šengenského kodexu a pozastavení, eh, dočasné pozastavení neznamená, že se tím ruší Schengen. Nicméně členské státy to zneužívají a rozhodně to není způsob, jak lépe bojovat s terorismem či řídit ty eh, migrační toky roky. E, svoboda pohybu v Schengenu je jedním z největších přínosů, které máme a měli bychom spojit politické e, síly, napříč politickým spektrem naše síly, abychom tyto hájili. Eh, my respektujeme šengenský kodex, chceme ho posílet a vítám tudíž návrh komise, který jde tímto směrem, směrem tež k zavedení kontrol na při vstupu a eh, odjezdu z EU i pro evropské občany. A vy jste, pane eh, předsedo, velmi dobře řekl, že důležitá je implementace. Chci říci kolegům na extrémní pravici, pravici. To není Evropa, která si nevede dobře. To jsou členské státy, je to nacionalismus, je to protekcionalismus. To není Evropa. Komise dělá, co má. My děláme svou práci, třeba, že máme politické neschody, ale členské státy a jejich vlády neimplementují. Pokud máte společná pravidla, společné zákony, pokud se rada o něčem rozhodne, ale potom polovina členských států to neimplementuje, kde je ta chyba, proč vznikla tato situace. Nesplatíme cenu za to, že členské státy ne činí, co mají a nekontrolují vnější hranice. To je stejné jako v eurozóně a s eurem. Pokud členské státy nebudou konat, nemůže to fungovat. Nemůžeme brát za bernou minci tu skvělou svobodu pohybu a nechat přitom externí eh, hranice otevřené. Když cestujeme do třetích zemí, dost a musíme tam prokázat eh, se svými dokumenty, jak to, že mohou lidé vstupovat do Evropy bez kontroly a registrace. Takže Vítám návrh komise, o kterém se hovořilo minulý týden, posílení Frontexu. Lidé, kteří vstupují do Evropy, musí být registrováni, identifikováni, eh, eh, jejich otisky odebrány, eh, biometrické pasy musí být registrovány nejenom tedy tím vizuální kontrolou. To je předpoklad Schengenu. Pak bych chtěla, pane předsedo, navázat na to, co říkal říkala eh, kolegy, paní kolegyně Spinelli, pokud, eh, co říkal kolega Spinelli, pokud jde o situaci v, ve Švédsku. To není ústavní soud, který se vys, vyslovil. To není soudní, je to rodet v našem systému a, a každá legislativa, která je navrhována, může být mm, přeskoumána tímto tělesem. Je to vládní orgán, který zkoumá tento navrhovaný zákon a tento e, státní orgán řekl, že tato opatření, toto, tento balíček opatření dosti zoufalý, že je nepřiměřený. Já nehájím toto rozhodnutí. Já si myslím, že tady je třeba říci dvě věci. Švédsko je jednou z nejštědřejších zemí za poslední dva, tři roky v Evropě 160 tisíc azylantů, žadatelů o azyl za tento rok a z toho 32 tisíc jsou nedoprovázené děti. Během listopadu přišlo více, každý týden více než 10 tisíc lidí. To znamená, že Švédsko je vlastně první zemi, nebo zemí první volby, protože je první zemí, ostatní země neregistrují, jenom je přepošlou dále a je také zároveň i zemí cílovou, což znamená i dlouhodobé problémy, pokud jde o integraci. Švédská eh, vláda eh, za Eh, se nikdy neprofilovala jako, vlá, jako stát, který má tyto na, nepřiměřené eh, tlaky. A ostatní evropské státy i tento parlament ignorují, že Švédsko potřebuje, potřebovalo pomoc. A nyní máme eh, rozhodnutí naší vlády, vlády, která je zelená, i e, Ruda a vlastně je to rozhodnutí, které původně navrhla extrémní pravice a to si myslím, že je velmi špatné. A já bych chtěla, aby komise prověřila rozhodnutí z minulého týdne, které přijala švédská vláda e, o znovu zavedení kontrol a na e, mostě Oresund pro všechnu hromadnou, veškerou hromadnou dopravu, to znamená vlaky, autobusy to rozhodnutí existuje již doby před třemi lety, je to zákon, a komise, chtěla bych, aby komise prověřila, zda to není eh, eh, v rozporu se zákonem. Tady se hovořilo o lhůtě dvou či tří měsíců, ale myslím si, že je tady i možnost dvouletá eh, a já bych chtěla vyjasnění této problematiky, jaká jsou ta kritéria pro toto dočasné opatření, které má za ohled na uh, veřejnou bezpečnost, paní Ardentín. Děkuji, pane předsedo. Zatímco komise tady přednášela prezentaci, tak jsem se dívala do mailu, protože eh, tu a tam každých několik dní dostáváme dopisy od členských států o tom, že zavádí hraniční kontroly. Já jsem jich napočítal osm. Malta, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Aust, eh, Rakousko, Francie a, eh, a Německo. Maďarsko. Eh, pan Coelho také hovořil o tom, že je možné, že i má země Nizozemsko by provádělo kontrolu na německé hranici. Ano, to už tak je. A nejen to, já jsem viděla případy, kdy říkali to v rádiu, kdy eh, hraniční kontrola přejde hranice eh, do Belgie, zaparkuje hned vedle silnice a potom eh, vysílačkou upozorní pohraničníky na holandské straně, že blíží se auto s nějakými lidmi, kteří nevypadají evropsky, nebo že mají východoevropskou SPZ, zastavte je. A oni to dělají tak nějak zkusmo na základě intuice. To znamená, že pohraniční kontroly vlastně v Belgii už selektují lidi na základě intuice. A s tím já mám problém. Já jsem se ptala eh, nizozemské vlády a ta odpovídá, že je to všechno v mezích zákona. Já si ale nemyslím, že takto vybírat lidi na základě intuice by bylo v mezích zákona. Podle mého názoru eh, problém není s tím, zda eh, těchto osm zemí eh, funguje v rámci zákona. Problém je v tom, že tady vlastně přichází na zmar porozumění a chápání Schengenu. Před několika v dny bylo, byly noviny plné fotek toho, jak ministři jdou na schůzi rady a ohledně toho, že údajně Řecko má být vyhozeno z Schengenu. Nic z toho se nestalo, nicméně noviny toho byly plné. Všechny noviny o tom psali. A už jenom proto vlastně škoda se stala. Evropský parlament podporuje Schengen, Evropská komise bojuje za Schengen, nicméně chybí tady jaksi účast rady a členských států, e, které se neobtěžují e, zvažovat to, že e, škoda už vzniká a že veřejné projevy v novinách a podobně vedou ke ztrátě podporu pro Schengen a to je náš úkol do budoucna. Měli bychom změnit tuto debatu, měli bychom zabránit tomu, aby členské státy e, posílali podobné dopisy. To je osm zemí. Já nevím, proč Malta chce mít šengenské kontroly. To opravdu nechápu. Malta má všude kolem sebe vodu. Takže jakou tam má vůbec vnitřní hranici? To mi není jasné. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Kosto, vy jste říkal, že bychom to měli projednávat politicky. A já bych eh, se vás tedy chtěl zeptat. Požádat bych vás, chtěl bych vás požádat, abyste předal podněty od nás až k vám na politickou úroveň, na nejvyšší politickou úroveň, protože my tady zastupujeme lidi, eh, kterým leží na srdci špatný stav šengenského aky, což je jeden z hlavních výdobytků veškeré dosava, celého dosavadního evropského projektu. Eh, podle všech výzkumů veřejného mínění není v podstatě nic, co by podobně Evropané měli rádi jako šengenské aky. A vy jste to sám říkal, že Schengen je nemocný. Takže chystá se umřít, odchází, slábne, chřadne, zmizí. Pokud komise nebude požadovat, aby členské státy zajistili, že každé pozastavení šengenských pravidel bude dočasné, vzhledem k mimořádným okolnostem, které mohou ospravedlnit znovu zavedení vnitřních kontrol na vnitřních hranicích v Evropské unii. Jsme připraveni oznámit lidem, že jsme ochotní dělat vše, co je v našich silách, abychom zachránili šengenské aky protože mnoho lidí, kteří cestují přes evropské hranice, vnitřní hranice, mají pocit, že Schengen se pomalu rozpadá. Znovu se po nich chtějí pasy na hraničních kontrolách, kontroluje se jim totožnost. A to na každém evropském letišti i ve vlacích. Mohli bychom tedy zajistit, aby komise využívala všech možností zahájit řízení pro porušení a chovat se jako strážkyně smlouvy, tak, aby členské státy dodržovaly ten dočasný rámec znovu zavedení vnitřních kontrol. A jsme připraveni oznámit lidem, že je to dočasné že nedovolíme, aby to tak nějak eh, zamrzlo, aby to zůstalo navždy, aby se z toho dočasného řešení nestalo trvalé. Můžeme takto ujistit občany, že ta dočasná opatření budou někdy odvolána jakmile začneme zvládat eh, bezpečnostní problémy, tak aby ta opatření nezůstala už navždy do budoucna? Tak to je, prosím, dotaz, který předejte až na nejvyšší politické úrovně komise. Děkuji, pan Depré. Eh, merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Eh, Pan kolega z komise je výborný úředník, ale myslím, že ta nejzajímavější část jeho vystoupení je to, když na začátku řekl, že diskuse, kterou dnes vedeme, ta, že by měla probíhat na politické úrovni, protože tam je to skutečně to zásadní. Je to problém jak politický, tak administrativní. Já tady jsem trochu optimista. Já jsem vášnivým stoupencem Schengenu. Podle mého názoru, pokud se zhroutí Schengen, pak eh, se zhroutí postupně i Evropská unie. Já jsem o tom přesvědčen. Takže v mých očích je Schengen velice důležitý. Eh, to vyžaduje samozřejmě kontrolu vnějších hranic a svobodnou, svobodný pohyb uvnitř. Eh, představte si, eh, že by se řeklo, máme vnější hranice a tam probíhají kontroly. Ale současně řekneme stejnému občanovi, 1,5 milionu nelegálně překročili hranice. Jak chcete, aby takový občan uvěřil, že vnější hranice jsou opravdu kontrolovány, eh, když 1,5 milionu lidí překročí nelegálně hranice za 11 měsíců jednoho jediného roku? Já myslím, že to je velmi složité. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Švédsko, Norsko eh, obnovují kontroly na vnitřních hranicích. To je další věc, kterou se dovídá náš občan. A co je ještě horšího, že dokonce na některých vnitřních hranicích eh, jsou nebo na některých hranicích jsou eh, osnaté dráty. Představte si, jak, jak symbolická věc to je, osnaté dráty na hranicích. Zejména pro některé země, jak velmi symbolické to je. Eh, to prostě je opravdu zásadní eh, situace, která nemůže být pouze diskutovaná administrativně, musí být diskutována politicky. No, tak otázka kontroly na vnitřních hranicích, dvě tam fungují, další se možná objevují. Další příklad. Další alternativa, která na mě zapůsobila, a tady reaguji na něco, co řekla paní Fajon. Kanaděné přijímají 25 tisíc kandidátů na politické uprchlíky. Co vydělali? Udělali, udělali letecký most přiletěli v letadlech a letadly odváží tyto kandidáty na azyl v Kanadě. My bychom udělat něco podobného. Asi ne eh, letecký most, protože eh, ty zóny jsou blízko, ale pokud nevytvoříme legální možnost eh, příjezdu pro tyto žadatele o azyl, tak budou hledat eh, nelegální vstupy. A pak občané budou mít zcela oprávněně pocit, že prostě kdokoliv vlastně může nelegálně překročit hranici, nejen žadatele o azyl, ale i jiní. A to je tedy velice důležité vytvořit legální možnost eh, příjezdu. Ať už je to prostřednictvím humanitárního víza nebo nějakým jiným eh, způsobem, ale je to v každém případě velmi důležité. Ehm, jistě eh, bylo řečeno, že humanitární vizum by nemělo být v rámci přeskunu vizového kodexu. No ale když to nebude v rámci tohoto přeskumu, v jakém jiném rámci se to objeví? Máte-li nějaký návrh, řekněte mi, kde jinde je to možné uh, udělat. Ale ať už je to tím či ním způsobem, musí existovat legální možnost vstupu eh, pro žadatele o azyl. Pokud to nebude existovat, bude dál vznikat situace, která je destabilizující pro všechny evropské občany. Druhá poznámka z mé strany. A teď eh, přikručuji k otázkám bezpečnosti. Bylo řečeno, že se eh, obnovují kontroly na vnitřních hranicích. Francie zavedla takové kontroly eh, hned poté, co došlo k, ten, k atentátům v Paříži a přitom teroristé, pachatelé těchto činů překročili belgicko-francouzskou hranici, byli tam dokonce kontrolováni, ale nebyli zadrženi, protože nebyly k dispozici příslušné informace. Eh, tady samozřejmě hovořím o kontrolách vůči eh, občanům Evropské unie, kteří jinak mají volný pohyb. Jak budeme vlastně tyto věci přesně identifikovat? No je třeba přece eh, mít přístup do databází. Co já jsem to řekl, co mě opar... Já jsem vám nerozuměla, říká sousedka pana Depreze. Tady, tady to nepochopili, co jste říkal. Eh, že je třeba identifikovat socialisty, jste řekl. No to jsem se asi přeřekl, já jsem měl na mysli identifikovat teroristy, ne socialisty. To jsem se přeřekl, promiňte, já jsem nějak eh, asimiloval fonetickou podobnost teroristů a socialistů, to jsem nechtěl říci, prosím, promiňte mi to. Eh, já se vracím k tomu, co jsem chtěl říci. Prostě Eh, dochází ke kontrolám evropských občanů. Jak zjistit, zda jsou to běžní občané nebo zda jsou teroristé? No prostě je třeba mít přístup eh, k databázím. Eh, všechny členské státy ale neposílají do SIS všechny relevantní informace. A když v databázi nevíme, v databázi EIS nevíme, kdo jsou teroristé a tyto tito bojovníci, no tak pak prostě nemáme možnost uh, já používám silná slova teď, ale prostě budete otravovat lidi eh, tím, že uděláte kontroly na vnitřních hranicích, ale když nebudete mít přístup k databázi, kde je přehled těch nebezpečných eh, teroristů, no tak pak nebudou ty kontroly mít vůbec smysl. Eh, vytvořila se také antiteroristická jednotka v rámci Europolu konkrétně tam má přehled eh, bojovníků eh, pro džihad, ale není, nepočítá se s tím, že bude přístup k těmto databázím Europolu. Tak k čemu to vlastně je? My bychom měli jasně eh, věci říci kriticky. Ten dokument komise tady je dobře vypracován, ale nepřináší žádný skutečný e, návrh řešení problému. Ten problém není administrativní, ten problém je e, politický, etický. A já se ještě omlouvám jednou socialistické frakci, že jsem se přeřekl. Apology accepted, Gerard. This is the reason I keep getting stopped then. I was wondering... No, omluva se přijímá, Gerarde. To je přesně proto mě pořád lidé přerušují a já si říkám proč. To bude asi tím socialismem. Kristýn, prosím. Ano, řada věcí už byla řečena a já se s nimi stotožňuji. Zajména to, eh, že je to politická věc. Schengen je přece samotným základem EU. Začalo se zónou volného pohybu pro zboží a, a pak se podařilo také vytvořit volný pohyb osob. Musíme připomenout členským státům, že Evropa se prostě nemůže stát tím, čím byla kdysi dávno v počátcích, kde pouze volně se pohybuje zboží a nikoli lidé. Chtěla bych se vrátit ke dvěma bodům, eh, které ještě nezazněly. A mě, na mě to velmi zapůsobilo, šokuje mě to, ale jistě na to myslíte i vy. Hovoří se o Maďarsku a o tam plotu, ale je třeba hovořit i o Maďarsku v tom smyslu, že dávají do vězení, eh, do vězení eh, přistěhovalce, kteří nechtějí odjet zpět do Chorvatska. Tady je porušování i ženevské úmluvy. Toto je, jde za rámec eh, na respektování evropského eh, práva. Tady je nerespektování mezinárodního práva. Ve Štrasburku minulý týden, když my jsme navrhli pozměňovací návrh, aby článek 7 byl konečně použit vůči Maďarsku a panu Orbanovi, eh, neboť to, co se odehrává při zadržování eh, migrantů, to je naprosto skandální. A je nás mnoho, na které to působí, kdo jsou šokováni. I komise lituje, že to tak není. Eh, prostě je třeba jít za Eh, rámec toho, co bylo doposud uděláno. Je třeba udeřit pěstí do stolu. Toto je přece jasný princip v rámci EU a je třeba ho respektovat. Je třeba respektovat eh, smlouvy. A když se to nerespektuje, eh, tak co to znamená? Budeme muset jít až do konce tohoto logického uvažování. A všichni poslanci ze všech frakcí, prosím, vyvoďte důsledky z toho, co se teď stalo v Maďarsku. Nehovořím o Dánsku, ale ale mohla bych hovořit i o Dánsku a jeho rozhodnutí zabavovat majetek migrantům. Děkuji, prosím, pan Weidenhauser. Ehm, Pane předsedo, já jsem velice vděčný komisi za to, že poměrně jasně rozlišovala eh, v tom, že v Schengenu problém eh, není. Ten problém je spíše v Dublinu a je opravdu e, na čase uvažovat, jaké by mohly být jiné možnosti, jak organizovat vstup. E, dlouho hovoříme o humanitárních vízech a e, v podstatě jsme zatím příliš nevyšli z intelektuálních diskuzí. Já bych chtěl připomenout že v včera prohlásil komisař pro uprchlíky Antonio Gutierrez, říkal, že musíme konečně vylepšit situaci v zemích původu, protože v táborech tam se, tam se neděje nic a není v podstatě divu, že jsme v té situaci, v jaké jsme. Já pocházím ze země, která je v podstatě transitní zemí, a která byla jaksi najednou zaskočena a překvapena, že e, jiné regiony v našem sousedství změnily svou politiku a e, my jsme připustili tisíce lidí já také už od prvních dnů eh, pozoruji, eh, že bylo možné společně s našimi německými sousedy eh, tyto problémy nějakým způsobem vyřešit. V mém volebním obvodu je také úsek hranic a tam ho přecházel, přešlo asi 8 tisíc lidí. Když si to vynásobíme, tak získáme čísla, eh, jak to vypadá na celé hranici. Eh, je to zatím eh, hladké a podařilo se to do jisté míry zvládnout. Dnes máme v Rakousku asi 80 tisíc žadatelů o azyl a já jsem přesvědčen, že ta země to zvládne je to zhruba stejný podíl jako v Německu, který je, které je desetkrát větší a které to také zvládne. Pro mě je důležité, aby existovala evropská solidarita a abychom problémy jedné země neodsouvali do jiné země. To je podle mého názoru velké ponaučení z letošního léta. E, mnoho lidé také e, hovořilo e, o znovu zavedení hraničních kontrol a takovéto hraniční kontroly mají samozřejmě negativní následky. V tom regionu, o kterém jsem mluvil, od zrušení hranic došlo k rozvoji, kdy vlastně srostly ekonomiky k sobě, vznikly tedy spolupráce obcí a najednou z ničeho nic jsou tam eh, několika hodinové zácpy, to má ekonomické následky, má to, eh, přináší to následky v oblasti zdravotnictví, eh, protože i tam došlo mezi tím ke spolupráci. Najednou některé věci už nejdou dělat, protože existují hraniční kontroly. Narušuje to tedy také kvalitu života, kvalitu soužití. Takže my už jsme sami poznali na vlastní kůži, jak je důležité, aby žádné hranice neexistovaly a aby, eh, aby Schengen, eh, nebo že Schengen je velkým civilizačním pokrokem Evropy, kterého bychom se neměli zříci. A potom ještě další, nebo ještě poslední otázku na zástupce komise. Už dvakrát ve Štrasburku když jsme jeli na plenární zasedání, jsme také museli podstoupit dlouhé eh, hraniční kontroly. Tam je ten důvod jaký? Thank you, Joe. Um, the colleagues, um, with... Děkuji. Ještě přidávám Barbaru Spinelli na seznam řečníků a nyní uzavřu seznam řečníků, pokud dovolíte. Další je tady Skákeler. Já mám několik otázek na komisi a samozřejmě také eh, nějaké komentáře. Zatím to nebyly zmíněny země Rumunsko a Bulharsko. To je otázka, o které debatujeme už dlouho a zatím to nebylo vyřešeno. Ano, několik přímých otázek na komisi. Paní Keller vám pokládá přímé otázky. Ano, chtěla bych se zeptat na Rumunsko a Bulharsko, o kterých jste se nezmínili, pokud se nepletu. My už o tom debatujeme roky. Už v minulém volebním období eh, parlament volal potom, aby Rumunsko a Bulharsko byly přijaty do Schengenu a pokud vím, tak eh, neexistují žádné objektivní problémy proč by Bulharsko a Rumunsko nemohly být přijaty do Schengenu. Zatím se to ale nestalo. Mohl byste rozvést, jak pokračují diskuze a kdy můžeme očekávat, že bude stanoveno datum pro přijetí Rumunska a Bulharska? E, u Švédska by mě zajímalo, co konkrétně se děje na hranicích, jaké kontroly tam probíhají. Kontrolují se pasy a nic jiného, anebo co přesně? A e, dále k těm plotům, o kterých hovořila Tania a další. Existuje nějaká cestovní mapa nebo časový harmonogram, časový plán rušení těchto plotů? U Schengenu jste zmínili různé úkoly nebo různé cíle, proč mohou být uzavírány šengenské hranice, ale o jednom jste se nezmínili a to je v podstatě uzavírání šengenských hranic jakožto politické vyhrožování eh, členským státům. O tom už se zmínila Judith a já si myslím, že to není příliš užitečné. Nevím, jestli je to dobrý důvod pro uzavírání šengenských hranic který byl přidan do, eh, do legislativy v, před, v předchozí reformě. Myslím, že nebyl, pokud mi něco neuniklo, ale jestli je to jaksi politická cesta, jestli eh, členské státy chtějí využívat Schengen tímto způsobem, eh, tak mi to připadá poměrně, ne, poměrně nešťastné. Každopádně to bylo využíváno vůči členským státům, které nechtějí uzavřít své hranice, zatímco potom máme členské státy, které nejsou ochotny plnit své povinnosti, zejména pokud jde o relokaci, ale obecně pokud jde o při přijímání uprchlíků, což je otázka, která to zatím nezazněla vůbec. Tak eh, mohl byste nám něco říct k tomu, jak probíhají diskuze o tomto? Eh, tady by bylo zajímavější dozvědět se co od rady než od komise, ale každopádně pokud k tomu něco máte, eh, tak já si vás velice ráda poslechnu. Děkuji. Děkuji, Ana Gomez, prosím. Já souhlasím s kolegy, kteří říkají, že hlavní odpovědnost je na členských státech. Komise má ale také svůj díl odpovědnosti. Jak už říkali někteří kolegové, My nepotřebujeme jaksi funkcionářský přístup, úřednický přístup, potřebujeme politický přístup. Komise je strážkyně smluv, komise je motorem Evropské unie. Pokud komise nezaujme politické stanovisko, které by měla zaujmout, pokud, nevyzve, pokud nezjedná kázeň mezi členskými státy, které očividně porušují závazky při implementaci zejména Schengenu, A nejen to, protože pokud záminkou je boj proti terorismu, tak je tu spousta dalších členských závazků členských stát, spousta dalších závazků, které členské státy neberou vážně. Potřebujeme tedy, aby to komise řekla. Aby to řekla nahlas a aby pojmenovala vyníka v členských státech. To je také náš úkol, ale je to velice těžké. když vidíme, že komise nic nedělá. Naopak, mě velmi znechutilo minulý týden, když pan Timmermans, který je z mé politické rodiny, přišel vysvětlovat eh, důvody pro tu novou pohraniční stráž, Evropskou pohraniční stráž a hraniční kontroly. To je přesný opak toho, co my říkáme. To je směšování uprchlíků a teroristů. Já samozřejmě nejsem naivní a neignoruji to, že e, ta lavina uprchlíků dává, dává teroristům příležitost. Nicméně těch takových příležitostí podobných je spousta. A to členské státy ani komise vůbec neřeší. a e, je opravdu e, extrémní a protievropské takto směšovat teroristy a uprchlíky, protože to nebude nikdy e, fungovat. Nikdy nebude existovat úplná kontrola každého centimetru našich vnějších hranic. Nikdy nebudeme mít dostatek lidí na to, abychom ji zajistili. A i kdyby ji zajistili, tak to budou dělat jaksi na základě intuice, jak už tady zaznělo, přestože to zní opravdu perverzně. Je to tedy velice závažná otázka a my potřebujeme, aby komise byla první, kdo zdůrazní, že jediný způsob, eh, jak inteligentně vyřešit situaci, je zachránit Schengen, protože eh, Schengen je fantastický nástroj a ne problém. Tak jediný způsob jak ho zachránit, je investovat do bezpečných a legálních tras. Například ten vzdušný most by byl jednou z možností, humanitární víza, správné přijímání a tak dále, protože lidé budou přicházet tak jako tak. Já jsem z Portugalska a e, i ve dnech, kdy jsme měli pohraniční kontroly, milion lidí jezdil pracovat do jiných zemí v Evropě. Takže oni budou jezdit. A budou se zkrátka snažit o lepší život. Nebudou ani chtít zachránit svůj život. Pokud motivací je zachránit si život, což je případ většiny žadatelů o azyl eh, a současných migrantů, oni zkrátka budou přicházet. Tak proč nezorganizujeme bezpečné legální trasy? abychom mohli vůbec eh, registrovat tyto lidi. Já si myslím, že komise by měla být v první linii, společně s námi v parlamentu říkat to tež, ale to se neděje. Já nevidím, že by komise nějak eh, se zabývala rozpory mezi členskými státy. Ona hraje do karet eh, extrémní pravici a také extrémní levici, které mají proti evropskou agendu. Eh, komise například neřeší ty trasy organizovaného zločinu, které existují a kterými se vstupuje do Evropské unie. A to je přitom jediný způsob, jak odebírat zisk pašerákům lidí. Na druhou stranu například komise absolutně zanedbává ten program takzvaných zlatých víz. Kdybych já byla terorista z teroristické organizace, bylo by tak snadné koupit si občanství v Evropské unii. Je skandální, že komise nadále přehlíží tuto situaci. Ano, předseda přerušuje. Ano, protože to je další spojitost, kterou tu eh, občané vidí. Pro bohaté je chudé koupit si výzum a pro chudé je to obtížné. Já jenom ještě ocituji eh, pana Gutiereze, který už je deset let komisařem pro uprchlíky a který eh, řekl, že Evropská komise dělá příliš málo a příliš pozdě. A bohužel, což je horší, hraje do karet extremistům v Evropské unii, kteří staví ploty a kteří dávají uprchlíky do trestních táborů a dokonce jim konfiskují šperky, což evokuje ty nejhorší noční můry. Děkuji, ano. Děkuji vám. Je tady nyní docela živo v této místnosti, že? Jaké jsou e, červené linie e, Evropské komise? To jsou základní věci, které je třeba e, ubránit. My chceme říct členským státům, že podporujeme komisi. Chceme jim říci, co nemůžou dělat, kde jsou meze. Chceme se dozvědět něco víc, než že komise je hrozně diplomatická a pracuje v obtížném kontextu a že členské státy jsou čím dál sobečtější. Jsou tu ale určité červené linie. Schengen se rozpadá, Evropa se rozpadá. Hovoříme o humanitárních vízech, o bezpečných eh, trasách pro vstup. To je zásadní, protože eh, jinak eh, systém kolem nás skolabuje, protože my neděláme to, co je zapotřebí, abychom ochránili Evropany a abychom dělali z humanitárního hlediska to, co je nutné je zapotřebí, aby komise jasně řekla, které jsou ty červené linie, které nelze překročit. Prosím, řekněte to a plníte svůj úkol. Tomáš Dechovský, prosím. Um, já se omlouvám Ani Gomez, ale a, ano, já si neodpustím, uh, neodpustím jednu poznámku. Je skvělý, když někdo z Portugalska kritizuje kupování kupování si víz bohatými lidmi, ale, ale to, jsem, to jsem prostě ne, nemohl si tady úplně přejít, protože opravdu, opravdu Portugalsko nám ukázalo tu zlatou, zlatou krásnou cestu. Ale pojďme teďka věcně, to je jenom takový vánoční vtípek. Přístup do databází. Já souhlasím tady s, kolegem, s kolegou Depre. Já jsem to už včera tady říkal. Prostě my máme v databázích Europolu 1700 foreign fighterů. Vážení kolegové, jenom v Belgii jich je pět tisíc. Pět tisíc lidí, který my vlastně evidujeme, že šli anebo se nacházejí někde na území islámského státu. Velká Británie má podobné číslo, Francie možná o pětistovku nižší, ale nikdo prostě nevíme. A ruku na srdce, co jsme s tím za ten rok co to tady víme, jsme s tím udělali. Můžeme mít skvělý šengenský prostor, můžeme mít krásný, můžeme mít nádherný nepropustný hranice, ale když nezdílíme informace, když v rodině si sami jeden druhému nevěříme, tak je to úplně na prd. A to si myslím, že vy jste chtěl politický statement, to máte politický statement. Já chci vidět, až příští rok tady budeme hovořit o šengenském prostoru a tuhle poznámku jsem si už dal do kalendáře na rok 2016, že mi řeknete, že máme takovouhle databázi a že je v nich 20 tisíc men. A to je ta odpověď na další otázky, kterých jsem tady chtěl zmínit, je super, žena, Francouzsko Eh, lucemburských hranicích stojí policisté, který kontrolují, eh, kontrolují vaše doklady, ale kontrolují to tím stylem, že se na to kouknou, otočí to, vrátí mi to zpátky, poděkujou a řeknou šťastnou cestu. Teď je to jenom deklarativní, teď to nic nezmění. Takový terorista když, ho, když bude takovýmhle způsobem uh, zkontrolován, ani neskontroloval, jestli je ten doklad pravý nebo není. Takže z mýho pohledu to prostě nemá vůbec smysl. Pro mě Schengen alfa a omega. Pokud padne Schengen, padne Evropská unie. Nic jiného neexistuje. Svoboda pohybu. Já jsem z České republiky a pamatuju si jako dítě, když jsme se chodili koukat na ten plot do Rakouska, západního Německa. Komunisti nám tvrdili, že my stojíme před tím plotem, ale my jsme všichni věděli, že jsme za tím plotem. Za tím plotem šila vyspělá Evropa. My jsme žili bohužel před tím plotem. A teďka jsem se vrátil z Kuby a všem vám doporučuji, jeďte na Kubu, ale nejte tam do hotelu. Jeďte mezi normální lidi, bydlete v kazech partikulár a koukněte se, jak se žije za plotem. Kritika maďarská, Vážení kolegové, to je pořád takový, někoho si vybereme a budeme ho kritizovat. Já jsem se byl kouknout v Kale a můžu vám říct, že bych stejně mohl tady hodiny kritizovat ploty Francie, ale neudělám to. Spíš si myslím, že než dneska se kritizovat, tak bychom se měli vzájemně podporovat a ukazovat příklady dobré praxe. A poslední dva body, Claude, protože vím, že spěcháme. Stručně, humanitární víza, souhlasím. Co řekla Skakel, souhlasím naprosto od A po Z podepisu. Ale kolik těch humanitárních víz dáme? kolik jsou státy ochotní těch humanitárních víc vydat komu a za jakýchkoliv podmínek. To je diskuze, která se tady prostě nikam neposunula. Za ten rok my tady pořád hovoříme a já si pamatuju na jednu z prvních tvých řečí, kdy si ty jsi to osobně vlastně navrhovala a říkala si to, byli jsme v jiné místnosti, ale prostě za ten rok to jsou jenom prázdní fráze. Takže má otázka je, ano, ale pojďme v tom konkrétně něco udělat, jinak to zase prázdné fráze další rok zůstanou. No a poslední bod asi vynechám, protože už mám čtyři minuty, takže vám popřeju, popřeju hezké dopoledne. Thank you. And last speaker um, is Barbara Spinelli. Děkuji a poslední je Barbara Spinelli, prosím. Grazie, Presidente. E- e, děkuji, e, pane předsedo. Také já jsem velmi zneklidněná, když vidím, jak se šíří ty postoje, to uzavírání se, zavírání hranic, osm zemí, které pozastavuje platnost Schengenu. A když také vidím, jak eh, některou zemi, některé zemi se vyhrožuje, že bude vyloučena ze Schengenu, když nebude něco fungovat tak, jak to má být a podobně. Ale trápí mě také ještě další věc. A nevím, proč se vlastně soustředíme pouze na otázku uzavírání hranic, ale proč se také nehovoříme o, tom, o té selekci, kterou provádějí některé vlády v EU. E, ta, ta, ta selekce, ten filtr, který funguje podle e, státní příslušnosti nebo dokonce podle e, náboženství těch uprchlíků, to mně připadá také jako velmi zneklidňující. tak jak to funguje na cestě z Balkánu. A já tady souhlasím s Anou Gomez. Ta Odpovědnost je určitě na členských státech, ale Evropská komise je strážkyně smluv a základních práv a tady eh, má také komise svou odpovědnost. To nemůžeme popřít. A ještě jednu věc bych chtěla říct kolegyni Kora Zabilt. Chci poděkovat, že mě opravila. Já jsem mluvila o ústavní radě ve Švédsku. Eh, která protestovala, ale ve skutečnosti jde o eh, legislativní radě eh, spadající pod vládu. Já jsem se dopustila té chyby, protože ta ústavní rada ta přece kontroluje E, platnost zákonů a legislativní rada, která spadá pod vládu, vlastně e, provádí některé kontrolní činnosti, které jin, v jiných zemích spadají pod ústavní radu. Ale děkuji za toto upřesnění a toto úpravu. Vážení kolegové, e, k této rozpravě chci říci, že prakticky bez výjimky mnozí hovořili eh, o celé řadě technických a odborných aspektů, ale také hovořili velmi vášnivě eh, o těchto aspektech. Já bych chtěl jenom ještě říci, že Podobně jako v předchozí diskusi, i tady vlastně se vyjadřujeme také k otázkám, které spadají i pod jiné eh, útvary nebo jiné o jiná oddělení komise. A já navrhuji i v této věci, aby koordinátoři věnovali eh, zvláštní zasedání této zprávě, této hodnotící zprávě. Eh, a to nejen proto, že je to velice závažná věc, ale také kvůli tomu článku 70, kde my máme právě tuto úlohu, kterou musíme sehrát. Takže já říkám, že začátkem příštího roku na schůzi koordinátorů se tomu budeme věž, věnovat. A já prosím také komisi, aby vzala v úvahu tento článek 70 Eh, já tedy poprosím, aby pracovní komise také zvážil otázku zveřejnění eh, zprávy a my opakují s koordinátory uděláme zvláštní zasedání k této otázce hodnocení. Děkuji všem eh, za jejich vystoupení a prosím komisi, chcete se pokusit odpovědět, jak nejlépe můžete na tyto otázky. A já opravdu Eh, jak jsem eh, konstatoval už na začátku vašeho vystoupení. Rozhodně přeji vám eh, to nejlepší na, v této práci. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, tedy ta, to politické poselství, které z toho vyplynulo vůči komisi dnes, to rozhodně předám našim politickým představitelům. Pokud jde o tu celou řadu otázek, které tady zazněly, já se pokusím to trošku seskupit eh, tematicky. Za prvé, eh, nový šengenský eh, hodnotící mechanismus a šengenská zpráva. Zpráva o kontrolních návštěvách, ano, to je předána parlamentu, bývá předávána parlamentu a protože je to i s určitým omezením, předává se to sekretariátu Libe. A my také máme eh, k tomu to zvláštní eh, zasedání, abychom mohli projednat různá, eh, různé podrobnosti ze zprávy a další jejich monitorování. Takže to jsou také další důvody, proč vedeme takovéto diskuse. Pokud jde o ploty, jeden Eh, řečník eh, tady hovořil o tradiční pozici komise. Ano, to použití plotů eh, na ochranu hranic. Tady volba konkrétních prostředků na ochraně hranic, to je na uvážení členského státu. Komise samozřejmě není pro stavění plotů na vnějších hranicích, ale respektuje princip eh, nezatlačování. Eh, to znamená, že migranti, kteří přicházejí, by měli mít možnost eh, na hraničních přechodech požádat o azyl, i když je tam jinak na ostatních částech hranice je plot. Eh, ano, to je jistě velmi citlivá otázka. Podle šengenských ustanovení vnitřní hranice by měly dávat možnost překročení kdekoliv. Čili eh, vytvářet ploty na vnitřních hranicích nebo vytvářet nějaké infrastruktury, které prostě tady e, zavádějí e, kontrolu, to by mohlo být považováno, že není v souladu se šengenským aky a s duchem šengenského aky. Ale musíme také říci, a viděli jsme to také na hranici mezi Slovinskem a Rakouskem, dočasné ploty tam byly skutečně vytvořeny. Nikoli, aby se zabránilo překročení hranice, ale aby se nasměroval tok migrantů na konkrétní místo, aby bylo možné uspořádaně zvládat tyto příchozí a pak tady byly některé poznámky ze strany celé řady poslanců, poslankyň. Ano, komise má vykonávat své eh, pravomoci, své povinnosti jako strážkyně smluv. Ano, pane předsedo, to skutečně eh, také činíme sledujeme situaci eh, v Maďarsku v posledních mm, volebním období, sledujeme, co se děje v Řecku, jak Řecko co Řecko dělá, si co nedělá z hlediska šengenského a asilového aky. Čili ano, my toto všechno sledujeme. Ale musíte si také uvědomit, že e, postup pro řízení pro porušení smluv, to vyžaduje e, určitý čas a e, Vyžaduje to určitou zpracování a komise tady paralelně s tím postupuje i jinak, kdy se snaží přispět ke správnému provádění AKY přímo v terénu, například u hotspotů. Komise posílá týmy, aby umožnili lepší koordinaci eh, různých eh, agentur či orgánů eh, přímo na místě. A tím se komise snaží přispět k lepšímu provádění jak asilového, tak šengenského AKY. Mm, není to otázka, který postup volíme. Eh, prostě ty postupy mohou probíhat paralelně. Dále humanitární víza. Eh, to tady zaznělo. Jak víte, pane předsedo, to není mojí eh, pravomocí, to bych předal kolegyni pro víza. Ale říci, že komise nedělá vůbec nic, tak tady já nemohu plně souhlasit. Někteří tomu říkají humanitární víza, někteří tomu říkají uh, resettlement. A právě pod názvem resettlement tady komise předložila určité návrhy. Eh, lidé, kteří eh, se dostávají do procesu resettlement, ti nedostávají humanitární výzum. E, ti prostě jsou v tom procesu resettlement, takže já bych řekl, že e, se tady věci e, hýbou, i když možná ne dostatečně a ne v dostatečném množství, ale to už je další politická diskuse. Pak je tady otázka, jak dlouho budou dočasně zavedeny kontroly. Dva měsíce, šest měsíců, to jsou ta omezení, která existují, když nějaký členský stát eh, jednostranně zavede kontroly na vnitřních hranicích, když je zapotřebí okamžitě reagovat nebo reagovat na předvídatelné situace. Dále je tady eh, také eh, limit dvou let, kdy jde o velice zvláštní situaci, kdy závěr zprávy eh, konstatuje, že dochází ke zcela výjimečné situaci, a kdy členský stát eh, nekoná okamžitě. V takovém případě komise může navrhnout radě, aby doporučila členskému státu, aby znovu zavedl kontroly na vnitřní hranici. A jestliže eh, tady nezavedení takové kontroly by mohlo mít velký dopad na celou šengenskou zónu. A to tady může být 6 měsíců a celková e, období zavedení kontrol může jít dokonce až do délky dvou let. Pokud jde o policejní kontroly, na vnitřních eh, hranicích. Některé státy využily tu eh, doložku Safeguard Clause pro zavedení kontrol na vnitřní hranici. Jiné členské státy eh, provádějí tzv. policejní kontroly, které mohou být prováděny i podle šengenského kodexu v oblasti blízko vnitřní hranici a to také se často používá takové eh, policejní kontroly vlastně jaksi nahrazují či suplují hraniční kontroly a provádějí se případ od případu. Dále, pokud jde o ty zahraniční socialistické bojovníky, jak bylo řečeno, tady já navrhuji, abychom to diskutovali, až budeme mít konkrétní návrh zacílený přímo na tuto otázku které databáze by tady měly být uvedeny eh, v návrhu komise a tak dále, to eh, nebude znamenat znemožnění volného pohybu pro evropské občany. Eh, a já myslím, že až k tomu to dojde, až bude tento návrh připravený, pak můžeme podrobně diskutovat o těchto aspektech. Pak tady byly ještě otázky týkající se Bulhorska a Rumunska. Tady k této věci já myslím, že v nedávné době nedošlo k žádnému pokroku. Eh, já dokonce nevím, jestli to vůbec v nedávné době bylo i diskutováno, protože v současné situaci Eh, rozšíření šengenské zóny pravděpodobně není zvažováno. Zřejmě je třeba nejdříve vyřešit všechny ty problémy, které tady zazněly v diskusi a pak teprve eh, zvažovat další rozšíření šengenské zóny. A pokud jde o tu otázku, které ty státy E, zavedly znovu hraniční kontroly, konkrétně jde o Švédsko. Já bych se odkázal na dopis, který komise poslala Evropskému parlamentu a posílá ho pokaždé, když členský stát oznámí takové kontroly. Ten dopis e, uvádí všechny informace, které komise získala od příslušného členského státu. Například o které hraniční přechody jde, o jaký typ kontroly jde a podobně. Takový dopis je vždy systematicky posílán do parlamentu a obsahuje všechny příslušné informace. Tak tedy, pane předsedo, já doufám, že jsem e, odpověděl na mnohé otázky, i když některé jsem možná opomněl, ale e, časově to je těžko zvládnutelné. Děkuji. Oh yeah, you're human. <laughs> It's... Ano. <clears throat> E, je to, to jistě není nic zakázaného, že pokud se něco vynechá. Eh, ta otázka šengenská, problematika šengenská je tak eh, rozsáhla, že samozřejmě není možné vše, všeho se dotknout, ale užitečné byly ty základní věci. Podle článku 70, opakuji, máme určité odpovědnosti a navíc je zde velká úroveň odbornosti, jakož i mm, velkého zájmu o téma, takže jsem právě prověřil s kolegy a budeme eh, mít konkrétní zasedání výboru um, pokud koordinát, které se bude věnovat tématu mechanismu vyhodnocení, pokud koordinátoři budou pro, tak to dohodneme. Nechci vlastně eh, ztratit eh, takovou tu hybnou silu, která zde vzniká na základě této eh, debaty a děkuji všem za informace a děkuji také za účast. Eh, úplně jsem dojat tím, jak poslední den před vánočními prázdninami je vás tady tak velký počet. Děkuji zástupci komise Eh, jenom prosím nepište nic o nějakých socialistech, tedy teroristech na hranicích. Pokud budete ještě zůstávat, je tady několik dalších zajímavých bodů na pořadu jednání, které nebudou nějak dlouhé jenom takové krátké informační body. Je to bod 9, vysoká společná úroveň bezpečnosti, bezpečnosti sítí a informací. Je to informace z trialogu pana Albrechta. A pokud chcete Janovi dát příležitost, prosím, vytrvejte, je to návrh směr, směrnice, která má zajistit vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí. A je to šestý a poslední trialog, který se konal 7. prosince. Prosím, já nemáte slovo. Děkuji a děkuji také všem, kteří vytrvávají, kteří jsou připraveni vyslechnout si eh, poslední nebo konečný výsledek vyjednávání k bezpečnosti směrnici o bezpečnosti eh, těchto sítí. Eh, hlavním výborem je IMCO a pan Šváb je zpravodajem a já jsem byl stínovým zpravodajem a také zpravodajem pro Libe, takže jsem ty jednání sledoval a je dobré, že byla finalizována tato směrnice již v této době, protože to trvalo eh, docela dlouho, ne kvůli parlamentu, ale zejména kvůli členským státům a jejich nedostatku vůle a připravenosti sdílet a vyměňovat si informace. Myslím si, že ten problém je stejný zde, jako vidíme v oblasti policejní práce. I zde v oblasti bezpečnosti sítí a informací často eh, chybí vůle, chybí vzájemná důvěra, eh, pokud jde o sdílení informací mezi příslušnými orgány, pokud jde o zabezpečení počítačových systémů eh, v té kritické či klíčové infrastruktuře. Nicméně tato směrnice je prvním takovým koordinovaným úsilím, který by mělo zajistit bezpečnost eh, kyberprostoru výsled, výsledek, který máme, eh, je takový, že není příliš ambiciozní a budeme na něm v budoucnosti muset nadále eh, pracovat, zejména v oblastech, kde to není omezeno jenom na <clears throat> daný rozsah působnosti, což je ta klíčová infrastruktura či kritická infrastruktura a všechny s tím související technologie a myslím si, že se tedy budeme vracet k tomuto tématu a e, rozšiřovat či pokračovat dále. Nicméně máme alespoň první koordinovaný přístup k tomu, jak vytvořit minimální úroveň zabezpečení výpočetních systémů v té kritické infrastruktuře. Pro nás tady byla jedna zajímavá e, věc, a to je otázka ochrany údajů. Dvě věci jsme vznášeli a ty byly obě respektovány, jak i během těch jednání díky panu zpravodaji eh, IMCO, za IMCO a také díky členským státům, které přijali náš eh, názor, to znamená ohled na ochranu údajů podle eh, AKI, což žádali jsme, aby zde byl odkaz pokud odkaz na evropskou legislativu, pokud jde o ochranu osobních údajů, to byla jedna věc. A druhá věc eh, je v této směrnici možnost oznámení o porušení. Eh, je potřeba notifikovat, pokud dojde k nějakému narušení, porušení hmm porušení bezpečnosti sítí a údajů a pokud se tam jsou i osobní údaje, se to dotýká to porušení i osobních údajů, musí to být učiněno i v rámci, eh, v rámci ochrany osobních údajů, tak aby ty příslušné orgány odpovědné za ochranu osobních údajů byly též notifikovány. To bylo tedy obojí pokryto. My máme dobrý pocit z hlediska našeho výboru. Je tady ještě jedna věc, eh, na rozdíl od eh, počátku těch jednání a na rozdíl od návrhu komise jsou tady nyní i eh, pravidla a standardy pro poskytovatele digitálních služeb, což během celých těch jednání bylo zmiňováno a všichni si uvědomili, že je třeba řešit i jejich um, návaznost na tu klíčovou infrastrukturu, ale na té obecné úrovni ochrany je jiný přístup u těch požadavků obecných ty jsou minimální, zatímco u poskytovatelů digitálních služeb tam máme maximální požadavky s ohledem na to, že úroveň ochrany zde není příliš vysoká eh, průběžně a je potřeba Eh, i v té další, tom dalším přeskumu eh, se tím znovu zabývat, protože tito poskytovatelé budou eh, nadále vstupovat a budou hrát úlohu v té klíčové infrastruktuře, takže budeme se tím zabývat. V IMKU se předpokládá 14. ledna přijetí, potom v plena, při přijetí na plenárce později ty vstup v platnost 27 měsíců po zveřejnění v úředním věstníku. A to dává dostatek času na lingvistickou kontrolu. Nevím, kdy to přesně dostane na plenárku, někdy během jara. Děkuji. Děkuji, Jane. Eh, myslím si, že ta spolupráce a práce byla velmi důležitá, eh, že jsme s výborem IMCO na tomto eh, spolupracovali na konferenci, která proběhla, kterou jsme organizovali, to jsme tam zmiňovali, ale těch věcí tam bylo tolik, že ne všichni tam mohli být. Pan Bonis byl v kontaktu s výborem IMCO na, v této věci a víme, že ta práce je časově velmi náročná a jsem za ní vděčný. To jsou pro nás naprosto klíčové eh, věci a je tady prostě to rozhraní s výborem IMKO. Chce se někdo vyjádřit k, to, na, k tomuto tématu? Pokud ne, tak eh, Děkuji za zprávu o průběhu trialogu a půjdeme k předposlednímu bodu, což je zpráva Komise o hodnocení situace neuplatňování principu vzájemnosti s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky. To je součástí eh, mechanismu reciprocitu, který zajišťuje bezvízové cestování recipročně občanům E u Ten mechanismus po dalších určitých krocích může vést k pozastavení tohoto bezvýhozového styku pro e, třetí země, kde tam ta reciprocita nepřetrvává. E, je, jde, jde o vyhodnocení některých těch oznámení, která se týkaly Austrálie, Austrálie, Bruneje, Kanady, Japonska a Spojených států. V této třetí zprávě po popsání některých konkrétních eh, kroků, které třetí straně ucenili, učinili pardon, členské státy, kterých se to dotýká, eh, požádali komisi, aby pozastavila eh, víza a komise mm, se rozhodla takto zatím nepostupovat. Ještě některé věci z amerického kongresu zmínili změny k takzvanému bezvízovému styku s eh, eh, spojenými státy. Eh, nyní osoby, které navštívily některé třetí země jako Syrie, Irák a mají dvojí na občanství, budou potřebovat víza a to je zase další případ nereciprocity. nereciprocity. Nyní dám slovo komisi a poté členům výboru. Je to Belinda Pike, která je ředitelkou v jednom ředitelství DG Home. Děkuji, pane předsedo. Jsem Naposled jsme zde vystupovali v září, pokud jde o reciprocitu či nereciprocitu vízových. Ve vízové situaci my jsme eh, vydali třetí zprávu, zejména vzhledem k vývoji ve Spojených státech. Začnu s touto zprávou a zmíním, jak funguje reciprocita. Každých šest měsíců můžeme eh, přijmout dočasná opatření, pozastavení a nebo zprávu k situaci. My jsme podali tu třetí zprávu 5. Listopadu, ne, listopadu, ale nepřijali jsme žádné opatření k pozastavení bezvízového styku. Pokud přetrvávají do roku 2016 dubna, tady to datum vzniklo tak, že to jsou dva roky po tom oznámení o nereciprocitě, potom musí komise delegovaným aktem přijmout opatření na 12 měsíců pozastávající eh, ten bezvízový styk. Takže v tom dubnu za několik měsíců budeme muset konat jak říkáte, komise přijala tři zprávy vzhledem k tomu, že ty dotčené země jsou stále s námi v diskuzi a žádný členský stát nepožádal zatím o toto dočasné opatření. Jednotlivým zemím, které byly zmíněny, Austrálie, <clears throat> pro Rumunsko a Chorvatsko byla zrušena transitní víza v červnu 2015, takže pokud jde o Austrálii, tady máme, že reciprocita je skutečně součástí toho mechanismu a Austrálie je vyřešena. Brunei Brunei eh, pro Chorvaty též zrušila víza a to bylo v červnu eh, oznámeno, zatím to není plně v platnosti. My jsme v kontaktu s brunejskou misí a také ESVČ a delegací EU v Bruneji a nyní nedávno informoval eh, Brunej komise, že to že to začne 1. ledna 2016 pro Lichtensteinsko na delší období a pro Chorvatsko eh, tak, jak to bylo oznámeno. Takže i tady je to vyřešeno. Kanada. Bulharští a rumunští občané potřebují víza do Kanady a důležitým kritériem je je míra porušování imigračních pravidel a e, také míra odmítnutí a tady je 4% hraniční hranice a ta je překračována u obou států, je to 17 Bulharsko, 16 Rumansko. Po zavedení Kanadou elektronických, elektronického povolení k cestování od to je něco jako ESTA, je to na delší dobu, je to levnější. Kanada o, oznámila, že to rozšíří i na hm, ty občany Bulharska a Rumunska, kteří mají platné americké vízum a byli v Kanadě za posledních deset let. Takže to je vlastně bezvízový styk, to je určitý pokrok, ale naším cílem je bezpodmínečný bezvízový styk pro všechny evropské občany, včetně Rumunska a Bulharska pro Bulharsko a Rumunsko se neočekává, že by k tomu došlo do toho dubna 2016. Japonsko tež dobré, dobrý pokrok od zprávy informo Valo Japonsko komisi, že bude na Rumunsko rozšířen bezvízený, bezvízový styk do uh, prosince 2018. Tato výjimka se týká eh, držitelů eh, biometrických dočasných pasů, které byly Rumunskem notifikovány. Spojené státy, jak víte, občané pěti členských států potřebují stále víza Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Polsko a Rumunsko a tato situace se do toho dubna 2016 nezmění. Hlavním problémem je míra zamítnutí víz, která je vyšší než, těch tří, eh, než ta 3%, která předpokládá americká je předpisy. My jsme eh, naznačili, že americká státní zpráva eh, ten program, eh, se, tady jsou určité změny, které se týkají i některých eh, evropských občanů. Eh, Bílý dům ohlásil změnu v těchto programech bezvízového styku a to jsou následující sběr informací o cestujících, kteří cestovali Eh, do zemí, které jsou považovány za sílo terorismu Syrie a Irák a to se bude zajišťovat přes eh, žádost ESTA. Zvažuje se pilotní program sbírání biometrických údajů otisků prstů a fotografií a e, také se rychleji bude tento bezvízový program revidovat, tak e, aby došlo k lepšímu sdílení informací v souvislosti s terorismem a všechny, e, všechna tyto bezvízové programy jsou se zeměmi, které skutečně eh, prověřují teroristy. 8. prosince přijal, byl přijat Millerův zákon, který vyžaduje, aby všichni cestující do US bez vízového styku, aby eh, pro ně byla využívána eh, inter, databáze Interpolu, pokud jde o ztracené nebo ukradené asi Tento zákon vylučuje také ty, kteří za posledních pět let navštívili Irán, Irák, Sudán a Syrii, takže je tady již větší počet zemí, a nebo kterou, jakoukoliv další zemu, kterou, zemi, o které rozhodne ministr vnitřní bezpečnosti. A také eh, ti, kteří jsou dvoj, mají dvojí občanství, francouzské a syrské. Eh, zákon Omnibus byl odhlasován v Senátu i v, kong- v, kongresu a má stejný rozměr jako ten Millerův zákon, ale ještě jsou tady dvě ty země navíc. My jsme vyjádřili obavy, Spojeným státům, že to negativně ovlivní cestující v dobré víře, pokud jsou tím nějak dotčeni a pokud legitimně cestují a bude to mít také dopad na ty s dvojím občanstvím. Třeba, že výjimky jsou zde pro příslušníky armád a E, státní úředníky v praxi si nedovedeme představit, jak by to fungovalo. Komise a členské státy, jakož i ESVČ, vysvětlují Spojeným státům, co se dělá na straně EU, pokud jde o posílení bezpečnosti. Například Evropské PNR, e, balíček ke zbraním, e, hranicím, a terorismu. Snažíme se přesvědčit, že, věč, že to se dotkne těch cestujících v dobré víře a že je třeba se za, za, zaměřit na ty boj, teroristické bojovníky efektivněji. Vedle toho je zde možnost soudního řešení, které, nebo obrátit se na soud, eh, což by mohlo zlepšit eh, tuto situaci. Navzdory všem těmto našich, našim úsilím a pan komisař Ovramopulu se setkal s ministrem vnitřní bezpečnosti, přesto tedy tento zákon byl přijat. Doufáme, že zde nebudou žádné jednostranné kroky na straně USA předtím, než to bude projednáno s komisí a členskými státy. Komise a ESVČ se aktivně ucházejí o kontakty na Ministerstvu vnitřní bezpečnosti, pokud jde o praktickou implementaci toho zákona Omnibus. Takže <clears throat> takže reciprocita nebude toho 12. dubna dosažená, zejména se Spojenými státy, tam se ta situace zkomplikovala. Jak víte, eh, mechanismus reciprocity vyžaduje, abychom přijali delegované, eh, aktiv delegované působnosti, pokud nedošlo k tomu té reciprocitě do toho 12. dubna. Právní služba eh, se bude vyjadřovat k našemu naší věci, která byla u Evropského soudního dvora. Zda je to tedy delegovaný nebo eh, eh, prováděcí akt, tady ten rozsudek již je. A pokud bude tedy delegovaný akt přijat, pokud nebudou námetky EP či rady do čtyř měsíců od tedy sdělení o tomto delegovaném aktu. Já nebudu tudíž spekulovat o načasování, budeme si, ověříme situaci toho 12. dubna, nicméně vás ujišťuji, že budeme respektovat dohodu mezi EP radou a komisí, pokud jde o delegované akty. Děkuji. Thank you very much, uh, Belinda. Děkuji, Belindo. Mám jenom jednu žádost o slovo. Pan Hala, aho, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Vy jste se zmínila o tom, že USA eh, se eh, snaží eh, vyjmout z programu bezvízového programu osoby s dvojím občanstvím. Znamenalo by to tedy ty osoby, které mají občanství některé z problémových zemí, jako je Irák a Sýrie, anebo to budou lidé s dvojím občanstvím obecně? Děkuji. Ano, jsou to občané, kteří kromě svého občanství EU mají také občanství Syrie, Iráku, Iránu nebo Súdánu. I když, jak jsem říkala, ten zákon také e, umožňuje ministru pro vnitřní bezpečnost přidat další země. Ale v současnosti jsou to osoby s dvojím občanstvím, z nichž jedna je z jednoho z těchto čtyř států. Děkuji. Pokud nejsou žádné další otázky nebo komentáře, tak já si myslím, že u, o situaci s, v USA e, budeme hovořit o, na schůzi koordinátorů, e, na lednové schůzi, kde se budeme zabývat tím, co budeme dělat dál. Děkuji tedy, Belindo, za prezentaci a já vím, že tu to ještě na další bod. Ano, e, moji blízci mi právě napsali, u kterého bodu jsme, já jsem jim odpověděl, že bod 11, tak teď už jsme opravdu tam. Je to rozsudek eh, soudního dvora z 16. července. Jde o akce zrušení eh, zrevidovaného mechanismu reciprocity. Tento případ se dostal k Soudnímu dvoru Evropské unie eh, na podnět komise, která usiluje o částečné zrušení nařízení 1289 lomeno 2013 týkající se mechanismu reciprocity. Eh, komise tady napadla využití aktu přenesené pravomoci pro pozastavení eh, bezvízového režimu pro občany třetích zemí, které neudělují reciproční zacházení občanům členských států. Eh, soud rozhodl, že parlament a rada správně využili aktu sebe pravo, pravomoci. A nyní máte slovo, abyste mohli vysvětlit tento případ podrobněji. Děkuji a eh, děkuji také za pozvání, abych mohl prezentovat tento eh, soudní případ. Já mám to privilegium hovořit jako poslední na konec vaší poslední letošní schůze, takže já budu extrémně stručný a nebudu opakovat veškerý kontext. Jistě si pamatujeme, že před dvěma lety byl přijat ten text, který eh, je nyní napaden. Naši kolegové z DG Home eh, právě nastínili eh, tu proceduru tří kroků Nejprve, eh, jestliže některá třetí země se těší eh, bezvízovému styku a znovu zavede vízovou povinnost pro eh, jeden nebo více členských států Evropské unie, pak existují dočasná opatření pro některé skupiny obyvatel a pokud tento stav potrvá dále, pak to pozastavení nabude podoby pozměnění přílohy která obsahuje informaci, že všichni občané té dané země eh, už, už nejsou výjimuti z vízového požadavku. A pokud ten stav ještě dále trvá, pak může komise navrhnout legislativní akt, kterým tato země bude přesunuta té přílohy, kde jsou země s bezvízovým stykem, do e, přílohy, kde je seznam těch, které se netěší e, bezvízovému styku. E, potom tedy, jaký je ten problém? Vy jste ho nastínil velice přesně. Je to ten mezikrok pozastavení. Komise se domnívá, že šlo o prováděcí akt svou povahou a že se to nemělo provést aktem v přenesené pravomoci. Komise měla pocit, že eh, tento způsob eh, o pozměnění přílohy je příliš technický na to, než aby si žádal akt přenesené pravomoci. Soud, eh, soudní dvůr to zamítl a my nyní máme více informací o tom, jak vypadá ta hranice mezi prováděcím aktem a aktem přeneseném pravomostí. Tato nešťastná záležitost bohužel spozdila mnoho vyjednávání a e, je překážkou pro všechna legislativní vyjednávání, takže e, čím máme jasnější e, indikace od soudního dvora, tím lépe pro všechny a můžeme se e, soustředit na obsah e, ustanovení, místo abychom mrhali časem na různá tri, vyjednávání a trialogy, pouze na to, abychom se dohodli na tom, jaký je rozdíl mezi oběma typy aktů. E, je tu tedy taková progresivní reakce. Dočasné výjimutí některých občanů, potom obecné pozastavení pro celou zemi a ten třetí krok je legislativní pozměnění. A co teď tedy víme lépe než předtím? Komise říká, že měla povinnost přijmout tento akt přenesené pravomoci a neměla tam žádný prostor pro libovůli. A žádný prostor pro libovůli rovná se, pozmě, možná se prováděcí akt. To soudní dvůr zamítl velice neočekávaným způsobem a veli, velice jasným způsobem. Použil větu, kterou jsme neočekávali, a sice ani rozsah, ani existence eh, míry pro libovůli je relevantní pro posouzení, zda má jít o eh, prováděcí akt nebo akt přenesené pravomoci. Stále ještě se domníváme, že tato formulace je příliš daleko sáhla, protože každopádně víme, že podle existující judikatury, jestliže základní akt není kompletní, eh, pak samozřejmě lze využít přenesení pravomoci a mezi eh, aktem, který není kompletní a prostorem pro libovůli je z právního hlediska rozdíl, ale prakticky lze pochopit, že není-li akt úplný, pak eh, ta míra libovůle pro ty, kteří ho mají dokončit, může být, eh, může být důležitější než v případě, že by to pouze aplikovali. Měli jsme také příležitost získat vysvětlení ohledně toho, zda ten aspekt je dočasný nebo ne. Soudní dvůr říká, že ať už je dočasný nebo ne, povaha je stejná pro všechny ty miliony lidí ze třetích zemí, pro něž se změní jejich právní situace. Tato změna je stejná, jako by jejich země byla přesunuta z té dobré přílohy do té špatné přílohy, přestože je to pouze dočasné. To je tedy na zákonodárcích, aby přesunuli zemi z jedné přílohy do druhé. Takže pokud to dělají, pak z pověření zákonodárce a tedy přenesené pravomoci. Na druhé straně tu máme také možnost, kdy eh, je zjištěno, že následky tohoto pozastavení jsou ve všech podstatných ohledech eh, stejné, jako by se dotyčná země netěšila bezvízovému styku. A pozměnění eh, základního aktu. Tady otázka pro nás eh, je od začátku uzavřená. Eh, nyní to soudní dvůr říká znovu po případu EURES, že nikdo nemůže sahat na normativní obsah základního aktu prostřednictvím prováděcího aktu. Jakmile sahnete na základní akt, je to přenesená pravomoc. Komise ale říká, my jsme sáhli na základní akt, ale změnili jsme opravdu jeho normativní obsah. Konec konců, co po nás chcete? Vy po nás chcete, abychom si dali poznámku pod čarou. Soudní dvůr řekl, že ať už je to poznámka pod čarou nebo ne, faktem je, že právní status těch lidí se změní, což je normativní změna. A vzhledem k tomu, že zákonodárce se domníval, že tato změna by měla být eh, jasně zúrazněna v samotné příloze, pak si žádá akt přenesené pravomoci. Mnoho z těchto věcí se zdá být celkem očividných, takže proč je důležité, abychom znovu říkali, že nikdo nesmí sahat na základní akt? jinak než prostřednictvím přenesené pravomoci. Je to samozřejmě důležité proto, že někdy při vašich vyjednáváních eh, zaznívají argumenty nebo takzvané argumenty, které říkají, že pokud ta modifikace je malá, eh, tak se to dá udělat prováděcím aktem. Což eh, relativně není pravda. Důležité je to také proto, že tím skončí ta legenda, aspoň doufáme, že skončí ta legenda, že volba mezi aktem přenesené pravomoci a, a prováděcím aktem je v podstatě libovolná. Soudní dvůr jasně říká, že ta volba není libovolná, že zákonodárce má prostor pro libovůli, ale vždycky e, v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v článcích 290 a 291. Takže až při trialozích někdo z vašich protějšků bude říkat, že má na výběr, Eh, a proto chceme prováděcí akt, tak teď máme tím větší jistotu, že nemá pravdu. Tak eh, to nemůže být. A nikdy to tak nebylo a teď víme, protože soudní dvůr to řekl, že to tak nebude. Pokud jde o ten prostor pro libovůli, tak ten není relevantním prvkem, který by se měl brát v potaz pro posouzení, zda mají to akce přenesené pravomoci či ne. Eh, dočasná, dočasný charakter nemění eh, obsahovou podstatu a zejména vytvářet ten eh, základní akt to má, nebo vytvářet ten akt to má být na legislativních orgánech. Někdy se stává, že komise říká, dobře, je to modifikace, je tam příloha, chcete, abychom modifikovali tu přílohu, ale Je zapotřebí, aby to bylo v příloze, je zapotřebí, aby to byla modifikace přílohy. A pokud by uspěli s takovouto argumentací, pak výsledkem by byla velice neuspokojivá a nešťastná situace protože eh, zákonodárný orgán by neměl právo ani vůbec utvářet eh, akt, ani rozhodovat o tom, zda něco má být v příloze, nemůže ani rozhodovat o tom, zda by příloha byla, za příloha má být aktualizována nebo ne. Toto právo tedy ale bylo zachováno, zákonodárný orgán utváří akt a od chvíle, kdy na akt někdo sáhne, může to dělat pouze prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, děkuji vám za vaši práci na této záležitosti. Já nevím, jestli si někdo chce vzít slovo k tomuto bodu. Ne? Chce k tomu komise něco stručně říci? Ne? V tom případě děkuji právní službě parlamentu za eh, prezentaci eh, této otázky. Jsem vám velmi vděčný. A kolegové, ještě než přejdeme k bodu různé, já už jsem třikrát přál poslancům veselé Vánoce, počínaje Štrasburkem, ale e, nyní bych to chtěl udělat znovu a právě tak bych chtěl popsat e, našim e, zaměstnancům, přestože patrně neposlouchají, a také kolegům, kteří nám pomohli a také tlumočníkům. Děkuji za jejich práci. A prožijte tedy veselé svátky Jste oficiálně nejpracovitějším výborem v parlamentu na základě počtu odpracovaných hodin a jiných čísel, takže užijte si Vánoce. Bod různé, nic nemáme, takže další schůze bude v pondělí 11. ledna v 15.00. Děkuji vám.